Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil dnešní zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Neposlal mi nikdo žádné připomínky, beru to tedy tak, že pořad je tímto přijat. Rád bych také poukázal na možnosti jazykového režimu, tedy na, pře- na tlumočení. Tento výbor je také eh, přenášen na webu. Rád bych také ještě poukázal na to, že na internetu je webová stránka našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Nyní tedy bod číslo 3, schválení zápisu. Ani v tomto případě nikdo se k tomuto bodu nepřihlásil, jestliže tedy nikdo nebude mít žádnou výhradu, eh, považuji zápis za schválený, tedy zápisy za schválené. A nyní bod 4, udělení absolutoria a podle smluv tedy doporučení rady. A dovolte mi abych v tomto kontextu přivítal ministrině zahraničí Dánska, paní Vestáge. Srdečně vás vítám zde v našem výboru. Vy nám představíte doporučení rady. Tento bod Budeme také diskutovat za přítomnosti pana komisaře Šemety. I jeho bych tímto chtěl mezi námi srdečně přivítat. Jsme velmi rádi, že jste zde mezi námi. A samozřejmě eh, máme zde také zpravodaj k tomuto bodu, a to je pan Fjellner. Dámy a pánové, navrhuji tedy, abychom začali s programem jednání a eh, já bych jako nejprvní dal slovo vám, paní ministrině. Prosím, máte slovo. Moc krát děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit anglicky. Já jsem opravdu velmi ráda, že mohu být zde v tomto výboru a těším se na to, že budu moci naplnit roli rady, tak jak se s ní počítá ve smlouvách v procesu udělování absolutoria. Jedná se o absolutorium, udělení absolutoria komisi a to e, za rok 2010. Já bych ráda využila tuto příležitost nejen k tomu, abych vám představila doporučení rady, ale abych zároveň opětovně zdůraznila, že Rada považuje e, silné finanční řízení evropských fondů za opravdu klíčové. Ve skutečnosti stávající každoroční zpráva eh, vysílá dvě zprávy. Na jednu stranu jednoznačně říkáme, eh, jak je to se spolehlivostí a poukazujeme také na stabilní kvalitu a zlepšenou kvalitu eh, provádění ve srovnání s minulými lety. Nálezy a závěry tedy poukazují na zlepšení v finančním řízení a to jak v, na úrovni komise, tak na úrovni členských států. Došlo tedy k jisté stabilizaci, došlo také k provedení důležitých opatření na všech stranách a to je dobře. Na druhou stranu velká e, část pladeb z evropského rozpočtu E, stále vykazuje chyby. Kontrolní a dohledové systémy jsou pouze částečně úspěšné při e, e, naplnění cíle zajištění legali, legálnosti jednotlivých transakcí. Zejména ve skupině zemědělství a přírodní zdroje stále ještě existuje vysoká incidence chyb. V oblasti energie a doprav došlo, dopravy došlo k nárůstu chybovosti na 7,7 Oproti tomu během loňského udělování absolutoria jsme zjistili, že došlo k minimalizaci chyb v oblasti z politiky soudržnosti. Stále tedy ještě jsme daleko od našeho zastřešujícího cíle a to je získat eh, audit, eh, respektive pozitivní stanovisko účetního dvora bez výhrad. Cílem rady je eh, zajistit každoroční zlepšování, pokud je o výskyt chybovosti. Podporujeme tedy komisi v tom, aby převzala plnou odpovědnost za provádění rozpočtu, aby také do, naplňovala veškeré kontrolní a dohledové role a aby posílila spolupráci s členskými státy a jejich úřady. musíme vynaložit veškeré účilí, abychom omezili riziko eh, právnosti eh, jednotlivých transakcí, abychom tedy minimalizovali chybovost a tedy vytěžili maximální eh, přidanou hodnotu z evropských fondů pro naše evropské občany. Musíme si také všichni být vědomi toho, že v období hospodářské a finanční krize se věnuje správnosti vynakládání evropských fondů vysoká pozornost. Myslím si ovšem, že takovouto pozornost musíme věnovat eh, eh, vynakládání veřejných prostředků vždy bez ohledu na to, jestli je krize či nikoliv. Pokud jde o eh, stanovisko, rada říká, že je potřeba pozastavit platby vždy, když je prokázatel, kde lze prokázat, že zpráva e, těchto prostředků není správná, nebo řízení není správné, nebo nedocházelo ke správnému provádění opatření. Rada vyzývá komisi, aby opravila identifikované nedostatky, a to pokud možno bez prodlení. To se týká jak již eh, proplacených, tak stažených částek a eh, dalších položek, eh, opravných položek. Rada také bere na vědomí vysokou stabilitu regulatorního rámce pro stávající programovací období. Nicméně pro správné fungování je potřeba i nadále identifikovat slabé stránky a také možnosti zlepšení. Stávající revize finančních nařízení a jednání o sektorové legislativě pro příští víceletý finanční rámec eh, jsou dobrá a také je to nutnou příležitostí pro to, abychom eh, uplatnili užitečné a řádné eh, změny. Potřebujeme najít správnou rovnováhu mezi přidanou hodnotou a administrativní zátěží. Rada proto upozorňuje na to, že je dále potřeba pracovat na zjednodušení řídících struktur. To musí být vůdčím principem při dalších změnách, protože jednodušší pravidla se mnohem jednodušeji naplňují než složitá pravidla. Stávající nařízení jsou tak složitá, že je to stále předmětem velké, velkých obav. Pravidla musí být jasnější, soudržnější a jednodušší na provádění ať už se jedná o provozní programy, finanční eh, eh, řízení nebo eh, veřejné zakázky. Ve všech oblastech musí dojít ke zjednodušení. Zejména veřejné zakázky byly v roce 2010 hlavním zdrojem pochybení, zejména v případě, kdy šlo o sdílené řízení. Rada tedy podporuje všechny strany v tom, aby velmi bedlivě a obezřetně Eh, revidovali stávající legislativu o veřejný, zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na účinnost a efektivitu. Velmi si budeme také vážit veškerých připomínek, které bude možné zohlednit během stávajících eh, vyjednávání o eh, finančních nařízeních a modernizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Dovolal bych se také poukázat na některé slabé stránky v Eh, řízení na straně komise. Rada považuje eh, každoroční výroční zprávu komise o svých aktivitách, která byla předložena za dostačující s tím, že jsou zde zohledněny jednotlivé postupy a zdroje. Jsou to totiž e, užitečné nástroje, které e, zajistí legalitu e, jednotlivých e, transakcí. Rada nicméně zdůrazňuje, že každoroční zpráva komise musí být doplněna a musí být vypracována takovým způsobem, aby byla srovnatelná. To zajistí e, odpovědnost jednotlivých institucí. Proto apelujeme na komisi, aby e, aplikace principů byla koherentní a aby byly zohledňovány zdroje na audit, tedy také audity, které jsou prováděny v komisi. Tam, kde to bude také vhodné, musí být zohledněny výhrady, které byly vzneseny. Vítáme také novou kapitolu ve výroční zprávě, kde Rada poukazuje na eh, to, jakým způsobem se posuzuje sama komise. Vychází to ze specifických auditů, které byly prováděny v kontextu zvláštních zpráv. Rada poukazuje na to, že je důležité analyzovat účinnost evropských výdajů s ohledem na eh, cíle a jejich naplňování. Asi víte, že mluvím o iniciativě SMART, tedy specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a včasné opatření každoročního charakteru. Během posledního měsíce Rada do detailu zkoumala implementaci rozpočtu za rok 2010 eh, na straně komise tak jak to konstatovala eh, soud, eh, pardon, účetní dvůr eh, ve své zprávě. Komise i členské státy by měly i nadále pracovat na tom, aby v následujících letech byla situace ještě lepší. Rada tedy doporučuje parlamentu, aby schválila zprávu aby schválil parlament zprávu, která byla schválena také radou 21. druhý tedy na radě ECOFIN. Udělení absolutoria se týká 24 úřadů EU, které mají právní subjektivitu, které získávaly podporu z evropského rozpočtu. Některé agentury se stále ještě mohou zlepšit ve finančním řízení, na to poukazuje také účetní dvůr. Nicméně přesto Rada doporučuje udělení absolutoria všem agenturám a institucím. Rada přijala doporučení udělit absolutorium šesti výkonným agenturám a sedmi společným podnikům na základě specifických zpráv. To, je, to jsou tady doporučení, které máme pro výbor a pro parlamentu. Doufám samozřejmě, že budeme ještě moci zohlednit eh, na starší připomínky. Jak již jsem tedy říkala, máme v principu dvě doporučení. Jedno je dobré a jedno ne tak dobré. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Vestager, Mrs. Minister, for giving this report. Děkuji za přednesení zprávy rady, paní ministrině. Pokud se podíváme na evropské smlouvy, tak rada i parlament mají významnou úlohu a doporučení o řízení absolutoriu ze strany rady jsou klíčovou součástí vaší práce a my jako výbor KONT považujeme řízení o absolutoriu jako jednu z klíčových věcí, kterou se zabývá tento parlament a jsme vděční dánskému předsednictví, že jste prokázali vstřícný postoj ve věci absolutoria. Já to zmiňuji pro kolegy ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. A nyní zahajuji rozpravu a nejdříve dám slovo vašemu zpravodaji, panu Kristoferu Filnerovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní ministrině. A děkuji za to, že jste tady řeknu na začátek, jsem velmi rád, že vidím zástupkyni členského státu v rámci procesu absolutoria. I když zde reprezentujete samozřejmě radu, ale vědět, že tu máme zástupce členského státu, je pro mě potěšující. A chci také zmínit otázku složitosti a zjednodušení. Ve většině výborů jsme nad tím strávali celé hodiny a kladu si sam otázku vlastně, jaká je naše odpovědnost v kontextu dalších institucí za to, že je legislativa složitá místo toho, aby byla jednodušší. A my samozřejmě máme vlastní úlohu v kontextu běžného legislativního postupu, ale snad bych vyzval členské státy, a možná je možné to také z vaší strany připomenout, aby si kladli otázku, zda směrnice EU jsou vždy realizovány tím nejjednodušším způsobem národními orgány. Vy znáte Dánsko, já znám Švédsko, moc se to neliší. A mám takový pocit, že ministři národních vlád mají sklon, když realizují mezinárodní právo, doplňovat věci, které slouží národnímu zájmu a které ne vždy e, souvisí s původní směrnicí či legislativou, která by měla vzniknout. A asi hovořím za většinu kolegů, když říkám, že čelíme v našich volebních obvodech za spoustu věcí, které se schazují na Brusel a které vlastně vznikají v členských státech. Takže chci, abyste si i, abyste i toto předala kolegům. Dvě další věci bych chtěl vědět. Za prvé, pokud si to dobře pamatuji, snad to bylo snad to byl minulý postup v absolutoriu, kdy čtyři členské státy napsali dopis a vlastně tři nebo čtyři státy se zdržely při hlasování. Nizozemí, Spojené království, Švédsko a nebylo to snad také Dánsko? Minimálně jste spolu podepsali ten dopis. Ne- nezabývali jste se tím? Myslím, že to byly tři členské státy, které rozhodly po analýze, že ztráceli čas. Nizozemsko a další tedy se rozhodli zdržet se při hlasování. A tento signál vlastně pořádně nezazněl. A to je asi něco trošku nového v kontextu těchto otázek. A chtěl bych vědět, jaká na to byla reakce. A zdá to byl signál, který skutečně měl určitý dozvuk. A od dánského ministra by mě to také, dánské ministra by mě to zajímalo. A, a pokud je o Spojené království, si na další otázku. Takže dobře, budeme o nich hovořit jako o hříšnicích. Spojené království patří k hříšníkům, pokud jde o výskyt chyb v jednotlivých programech. Mají vysokou chybovost ve svých programech. A my jsme se snažili projednat něco, o čem jste snad také vy jednali. Tedy 58% to říká Evropský účetní dvůr, tedy 58% chyb mohlo být zjištěno na úrovni členských států. A pokud je tomu tak, tak eh, jaká diskuse na toto téma proběhla na radě? A jak vy, tedy pokud je o těch, to ty tři členské státy, na které poukázal účetní dvůr, ty představují vlastně 60% všech chyb. Je tam Španělsko, Itálie a Spojené království. My jsme je pozvali sem, oni nepřijeli a tři z nás vyslali, zaslali dopisy a sdělili jsme jim, že pokud oni nepřijedou do Bruselu, tak my můžeme navštívit tedy příslušné země. Jaké reakce jste dostali? Já jsem tam skutečně chtěl odjet. A vy jste měli možnost se s nimi setkat. A není to otázka jenom pro Evropský parlament a předpokládám, že to zajímá i další členské státy. Udělali jste si čas, abyste projednali odpovědnost členských států a skutečnost, že 58% chyb mohlo být zjištěno a řešeno v členských státech. A pokud jste to řešili, jaké jsou závěry? My jsme se pokoušeli se na to zeptat, ale tu možnost jsme neměli, takže já bych se nyní chtěl na to zeptat vás. Věřím, že se vám podaří na některé z těchto otázek odpovědět. Děkuji. To je široká škála otázek. Můžete odpovědět přímo a potom já vždy nashromážím dva nebo tři dotazující se z výboru. Pane Fionere, děkuji mnohokrát za, vaši, za vaše otázky a děkuji za přivítání. Jak říkáte, zde zastupuji tedy ECOFIN, předsedám ECOFINu a možná bych se měl vyjádřit obecněji, protože my schvalujeme doporučení pro Evropský parlament, takže jsme neprobírali jednotlivé členské státy, měli jste udělat to, nebo jste neměli něco jiného udělat. Já bych chtěl říct si obecně, chtěla bych eh, tuto diskusi přenést zpět na ECOFIN, aby členové ECOFINu věděli, o čem se mluví zde, aby byly následné kroky po doporučeních slaných na minulém ECOFINu. A u vaší první úvahy o zjednodušení a aspektech složitosti, to známe z každého politického procesu. Pokud je dosažen kompromis, tak potom jsou obvykle věci složitější. Já se k něčemu vyjádřím a vy se k tomu vyjádříte a najednou se nám podařilo vybudovat eh, složitou stavbu. A pokud máme skutečně za cíl zjednodušení, a to platí pro všechny, ať probíhá politický proces kdekoliv, tak dochází ke kompromisu v průběhu tohoto jednání. Za druhé souhlasím s tím, že to, co vidíte, je, že jsou věci stále složitější, jak prostupují celým systémem. A obvykle, a to znám z dánského hlediska, pokud žádáte o něco, tak obvykle chcete, aby udělali ještě něco navíc a potom je vše složitější. A důležité zjistit, jaké chyby se vyskytují a zda zjednodušení je optimální cesta, jak se toho zbavit. Tři země hlasovaly proti, jak jste řekl, ale přístup těchto tří zemí se, se rozhodli tedy vytvořit své stanovisko a hlasovat proti doporučení. A liší se to od postoje některých zemí, která hlasovali pro. Tedy je velmi důležité, abychom to bedlivě sledovali a aby byla zachována rovnováha mezi absolutní změnou a mezi řešením těch otázek, které nastaly, chyb, které nastaly. A pokud je o doporučení, tak některé obavy, většina obav, které zazněla u těch zemí, které hlasovaly proti, byly rovněž obavy některých zemí, které hlasovaly pro doporučení, protože na řadě věcí bychom měli dále pracovat, ale možná je konstruktivnější na nich pracovat v rámci procesu absolutoria, než tím, že se toho procesu vystříháme. Takže tady máme asi sdílený pocit, že vlastně ta mince má rub a líc. Některé věci postupují dále, to je pozitivní, a na některých se musí ještě zapracovat. A jak už jsem řekla, my jsme se nepouštěli do podrobností u jednotlivých zemí. Ta diskuse byla obecnější o celém absolutoriu, ale ta diskuse byla kvalitní a myslím, že to bylo podobné jako to, co zažívám zde. Děkuji. Náš místo předseda Bart eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní ministrině za eh, panu ministr za ty odpovědi, které zde zazněly. Rada doporučuje udělení absoluteria, ale já jsem zatím neslyšel explicitně, že by rada doporučila aby bylo uděleno absolutoriu radě jako takové. Doporučuje tedy také toto? A jestliže ano, na základě jakého dokumentu to um, děláte? A jestliže to děláte na základě souboru dokumentů, bylo by možné, aby dokumenty, na základě kterých rozhodujete o udělení absolutoria radě, mohly být postoupeny také parlamentu, abychom se na ně mohli podívat? Děkuji. Pan Filip Prepraum, prosím. Děkuji. Toto je moje první schůze výboru pro kontrolu rozpočtu. Jestliže tedy nebudu úplně výřečný v tomto kontextu, doufám, že mi to ostatní prominou. Já jsem velmi bedlivě poslouchal eh, paní ministrině. Já jsem členem parlamentu asi 13 let a, 13 let a zúčastnil jsem se těchto debat zejména během plenárního zasedání. Paní ministrině poukazuje na to, že jsou zde některé nedostatky v připomínkách e, účetního dvora. Jinými slovy, nic se nemění. Ano, existují problémy. My pracujeme na odstranění těchto problémů, ale e, to se nám ve skutečnosti nikdy nepodaří, protože neustále udělujeme absolutorium a děláme jako, že je všechno v podstatě v pořádku. Když bych měl mluvit pouze za sebe, potom musím říci, že zejména ty chyby, které identifikujeme a kde dochází k navýšení chyb, místo toho, aby docházelo k jejich odstraňování, potom Možná je opravdu nejvyšší čas, abychom se postavili tomuto problému čelem, abychom se začali zabývat eh, těmi příčinami, těmi eh, základními věcmi. A některé zde byly identifikovány, tedy měli bychom se zaměřit na situace, kde neexistuje žádná fyzická nebo pouze minimální fyzická kontrola a posouzení vydá, výdajů. To se týká například fondu soudržnosti nebo v oblasti fondu pro zemědělský eh, rozvoj a rozvoj venkova. Zazněly zde také připomínky na adresu Spojeného království, odkud já pocházím a z našeho úhlu pohledu ta čísla, která se týkají roku 2010, eh, považuje naše vláda za závažná. Nicméně ty výsledky jsou také dány těmi historickými mechanismy, které u nás fungují a které jsou nyní nahrazovány. Doufáme tedy, že v budoucnosti v této oblasti budeme schopni zaznamenat zlepšení. Moje obecná připomínka k tomu, co říkala pana ministře, paní ministrině. Stále ještě nemáme příliš mnoho možností, jak ovlivnit eh, to, co se děje. Máme příliš eh, malý vliv. Měli bychom mít politiku nulové tolerance vůči jakýmkoliv chybám. Tento parlament by měl jednoznačně říkat ne, ne a ne, dokud tyto čísla nebudou opravdu věrohodná a správná. Děkuji. Děkuji a další teodoros Skylakakis, prosím. Thank you, uh, Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině. Je dobré, že jste zde, že jste přijela. V tomto období lidé žádají více průhlednosti u všech rozpočtů a také u evropského rozpočtu. Má otázka bude nesmírně jednoduchá a týká se otázky, je to otázka stínové hospodavné pro absolutorium rady. Byl to dopis našeho předsedy s několika otázkami pro radu k té, tomuto absolutoriu, což je součástí podle absolutoria komise, podle naší právní služby. Bylo by možné odpovědět na tento dopis, na, zejména na otázky, které zde byly obsažené. Eh, Možná bychom nyní mohli zahájit kolo odpovědí. Děkuji velice, pane předsedo. Otázka pana Stáse a pana Skláka, když se, se týkají stejné věci. A já nemám tu zkušenost pana Bradborna. Vůbec ne. Naopak, já se na této půdě pohybuji poměrně nově. Je to otázka citlivá protože byla neustále projednávána. ráda uděluje absolutorem podle smlouvy. A má za to, že článek 390 uvádí, že Evropský parlament jedná na základě doporučení rady udělí absolutorium komisi na základě plnění rozpočtu. A o to tady běží. A asi nikoho nesklamu, když řeknu, že myslím, že to asi dnes nevyřešíme. A dokumenty, které máme v radě, tedy výroční zpráva účetního dvoru, to je náš základ. Ale asi dnes tu věc nevyřešíme tedy vše, co souvisí s transfery a otevřeností. Pokud jde o to, zda udělení absolutoria je překážkou pro změnu situace, změnu věcí. Když jsem se připravovala na jednání v dánském výboru, tak eh, jsem měl za to, že se věci zlepšují. Tedy je tam uvedeno, že chybovost 7,7% je vysoké číslo, když ten průměr je 4,4 a základ je 2%. Byla jsem přesvědčena, když se podíváme zpětně, že se situace zlepšuje. Ne nějak dramaticky, ale rok od roku se situace zlepšuje, příští rok bude situace ještě lepší a je velký zájem na změně, protože v zásadě všichni odpovídají daňovým poplatníkům a nikdo nechce, aby docházelo k chybám a každý má snad ambici, aby ta kontrolní zpráva byla bez výhrad. A je to také věc, určitého postoje. Musíme vlastně se neustále snažit o zjednodušení, o definování těch chyb, které nastávají a snažíme se zajistit, aby se tím členské státy zabývaly a aby příjemci plnili své úkoly. Děkuji mnohokrát. Søren Silvergaard. Tak, eh, formen. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych využít této příležitosti a oslovit paní ministrině v její mateřštině. Mám tři otázky. Za prvé, jakým způsobem se přistoupilo na radě k otázce EFSF? Toto je um, nařízení z roku 2010 a Poprvé, pokud si správně vzpomínám, se to použilo v případě Portugalska. Jde tam o velmi velkou finanční částku, která je použita jako záruka. Z našeho pohledu není až tak důležitý právní základ pro zřízení tohoto nástroje, ale spíše to, jak to nyní vypadá s hodnocením a s otázkou parlamentní kontroly. Tedy, jaké úvahy se odvíjeli v tomto směru. Budeme nyní mít stálý mechanismus, to je známá věc, ale jak to vypadá s parlamentní kontrolou? Otázka číslo dvě. Tři země byly proti tomu udělit absolutorium radě. A mezi nimi bylo i Dánsko. A mám pocit, že to bylo i v minulém roce, nebo to bylo v roce předtím, a mohla byste mi to říci. Mám pocit, že to bylo v roce 2011, kdy tedy rozhodně jsme to zamítli, nebyli jsme spokojeni. A letos se to tady také opakuje. Souvisí to rovněž s otázkou, Zda tedy je možné, že ministři změní svůj názor, zaujmou jiný postoj, že si rozmyslí, že budou uh, postupovat jednomyslně, ale pokud vím, tak tři země se rozhodly, že se postaví proti. Nyní jsme ve zvláštní situaci, kdy se vracíme k okamžiku, kdy došlo k chybě. Samozřejmě, nyní je to lepší než před čtyřmi lety, ale eh, mohlo by to dopadnout tak, že míra chybovosti se zvýší v příštích letech a že navzdory tomu bude uděleno absolutorium, protože se řekne, je to lepší než před, před 10-12 lety. Je toto váš přístup? Já sice chápu takový ten způsob smyšlení, že se říká ano, lepší se to, vždy je to okružek lepší a proto můžeme udělat absolutorium, ale já mám pocit, že tentokrát je to spíše krok zpět. A otázka číslo tři. Paní ministrině, byl vám vysloven dík za to, že dánské předsednici je otevřené a transparentní. Já jsem tomu velice rád a chtěl bych se zeptat, zda tato transparentnost znamená také to, že dnes odpoledne v rámci bodu 46 er se vyjádříte tedy. Prosím, budete tedy zítra odpoledne tady a vyjádříte se k tomu? Probably not. Asi spíš ne. Go ahead if you like uh, with the questions. Další otázky, prosím. Yeah, we collect uh, three. Um... Paní Gressler tedy má slovo nyní, vždycky pozbíráme několik otázek a potom bude prostor pro odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, že jste zavítala mezi nás. Děkuji vám mnohokrát. Neberte mi to za zlé. Vaše vyjádření bylo velice pěkné, ale já jsem si připadala jako v nějaké satyře reálného světla, protože ten problém není někde, ten problém je v členských státech a to v některých členských státech. A jsme svědky smutné situace, že Španělsko máme již deset let na špičce veškeré chybovosti v rámci strukturálních fondů, veškerých nesrovnalostí dále. Itálsko a samozřejmě i Řecko. Jsou to věci, které opakujeme možná příliš dlouho. Příliš dlouho tomu přihlížíme, ale my to alespoň zapisujeme, na rozdíl od dady. Otázka tedy zní, co dělá rada, co dělá společenství států, aby jasně identifikoval členské státy, které mají problémy. Nejde o to, abychom tady někoho pranířovali, ukazovali na někoho prstem a říkali, vy jste to byli. Jde přeci o to, abychom se zeptali sami sebe, jakým způsobem se dostat z této strašné situace, kdy si máme přísnější pravidla vždy pro všechny, i když problémem, problémové země jsou pouze některé. Já Hovořím například o období 2026, které je již uzavřené, proto to zmiňuji. A pan komisár nám to eh, tak to přesvědčil, že Španělsko opravdu ve vedoucí pozici a mám pocit, že teď v tom novém finančním období se na tu špici dostala Česká republika. Tedy máme neustále problém s tými členskými státy a proto si myslím, že bychom měli pro ty konkrétní členské státy mít speciální opatření a proto se ptám, existují takovéto speciální opatření pro ty dva nejhorší státy, co se týče chybovosti ve strukturálních fondech, tedy Španělsko a Itálii. Další věc, naše dvě nejnovější členské země, Rumunsko a Bulharsko. Tyto dvě země se nacházejí jistě ve velice obtížné situaci. A pokud se podíváme na poslední zprávu o pokroku komise, ráda bych z ní citovala, i stará pouze několik dnů, tak zde máme Rumunsko a tam je ta situace, že co se týče korupce, 60% veškerých sankcí je pozastaveno, které se týká korupce. Mohli bychom si říct dobrá, to nevadí, můžou takto dál postupovat, ale ono se to týká nás všech, protože pokud eh, připustíme korupci v některých členských zemích, tak se stane problémem všude. Druhá věc, Bulharsko. Bulharsko v současné době existuje 27 trestních řízení proti 28 soudců. Já nevím, kolik takových trestních zířeních právě probíhá v Dánsku. Z Německu zdám několik málo, ale to je opravdu velice závažná skutečnost. Tady máme dvě členské státy, které mají velice specifické problémy. Co činí rada i v souvislosti s managementem evropských peněz v tom smyslu, aby to nějakým způsobem vyřešila? Jaký plán má? A ještě jedna věc. Když se podívám na to usnesení o absolutoriu, vedoce mě to ohromilo, protože tam dáváte některé velice důležité podněty. Dívala jsem se na některá stanoviska, která se týkají zvláštních zpráv, například zprávu o recoveries v rámci zemědělské politiky, to jsem mm, se tomu věnovala já e, za parlament. A ta zvláštní zpráva, to je osm řádků. E, e, a co se týče těch osmi řádků, z těch nevyplývá že ten problém je prostě pouze jenom v některých členských státech, které ty závazky, které mají z hlediska práva společenství, prostě nedodržují. Je to tedy otázka důvěryhodnosti. Není přeci možné tomu věnovat pouze osm zrádků a říct, tak to prostě je. Tedy jaké konkrétní plány máte pro to, aby se celkově zlepšil recovery systém? I zde tedy musíme, je třeba speciálně spolupracovat s jistými členský stát. Já chápu, že je to pro vás obtížné, ale to je to, co současná doba prostě vyžaduje, abychom e, problémy řešili tam, kde existují a nedělali, e, nebo tady se netvářili, jako že mají všichni ten týž problém. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Gressler. A nyní má slovo pan kolega Gajer. Prosím. Já bych chtěl poděkovat paní ministrině za to, že zavítala mezi nám, ne, nás. Nečasto máme potěšení zde na výboru mít takto vysoké představitele či představitelky rady. Jsme opravdu velice přímě potěšeni touto skutečností, ale samozřejmě víte, že ze strany našeho výboru zaznívá celá řada komentářů, eh, ve kterých je slyšet jistá frustrace. My, jakožto poslanci a zejména jakožto členové tohoto výboru, si máme pocit, že jsme tak nějak opuštěni v rámci naší kontroly evropského rozpočtu. Já mám za sebe i takový komentář a možná bych byl rád, kdybyste se tomu věnovali i v rámci vašeho předsednictví. Já naprosto chápu, že je na radě obtížné, je tam 27 vlád, 27 českých států a když se takto tito představitelé sejdou, je velice obtížně hovořit o tom, kdo neplní své domácí úkoly. My tento problém zažíváme i například v oblasti finanční politiky, protože i tam nebyla rada 100 eh, zavést transparentnost a včas korigovat konání některých členských států, tak aby ta rizika, která z toho vyplývala pro společnou měnovou unii, byla včas zastavena. Ale, a promiňte mi, že to takto říkám, je to systém organizované nezodpovědnosti, protože rada se tváří tak, a právě ty tři vlády, které jsou proti absolutoriu, Tváří se tak, jako kdyby nemělo nic společného s rozpočtem Evropské komise a s prováděním plateb Evropské komise. Možná to platí pro ECOFIN, pro tuto radu, ale neplatí to pro členské státy, které, a kolegyně Gresle to zmínila, v menší či větší míře porušují rozpočtová pravidla Evropské unie a někdy i vlastní rozpočtová pravidla a potom jsou odpovědní za chyby, eh, které se týkají pak nás všech. Jsme celkově na dobré cestě, protože v celé řadě oblastí Evropské unie eh, se chybovost v rámci evropského rozpočtu snižuje. Nejhorší situace je v strukturálních fondech, tedy v regionálních podmínkách. To je achilovou patou rozpočtu Evropské unie. Chci upozornit na dvě věci. Regionální politika je ve sdílené zprávě. Co to znamená, že vyplácení peněz, o to se starají členské státy, tedy k chybám dochází v členských státech. A pokud ECOFIN eh, částečně hlasuje proti absolutory komisi, tak hlasují členské státy vlastně proti tomu, jak oni sami provádějí rozpočet. Proto říkám kolegu Blackburnovi, jděte sám domů, protože hříšník číslo 3 v aktuální zprávě Evropského účetního dvora je Spojené království. Takže upozorněte svou vládu na to, že ona sama může masivně přispět k tomu, aby se snížila chybovost v regionálních fondech tím, že sama sníží chybovost u sebe doma. A pokud budete tedy eh, hlasovat o ruském parlamentu proti absolutorovi, tak hlasujete i proti své vlastní vládě a to bude jistě symbol nezávislosti. Tedy my se o to budeme snažit, aby se snížila chybovost ve stílené zprávě. Využijeme možnosti, které máme jako parlament, a to jsou dvě. V Evropském sociálním fondu jsme masivně snížili uh, míru chybovnosti až k prahu 2%, protože jsme vyzvali komisi, aby opravdu zastavovala vyplácení peněz v rámci podpůrných programů. A budeme tak činit i nadále, i v rámci regionálních fondů a budeme eh, pana komisaře hm, pro regionální záležitosti pozbuzovat opravdu k tomu, aby i v rámci regionálních fondů a paní Gressle tady zmínila ty říčníky, aby tedy i v rámci regionálních fondů zcela jasně přistupovala k přerušování vyplácení peněz pro různé programy tak, aby se chránil evropský rozpočet. To jsou opatření, ke kterým my přistoupit můžeme. Další věc je ještě možnost, kterou si můžeme zvážit. Dobře víme, že i v rozpočtu pro zemědělství se nám podařilo míru chybovosti snížit až téměř k Prahu významnost, významnosti, tedy 2%. A víte, jak to teď eh, nyní vypadá? Eh, členské státy musí nejdříve sami zaplatit eh, peníze pro podporu v rámci politiky zemědělství a teprve potom ji dostanou od komise. A toto masivně pomohlo snížit míru chybovosti. Toto je správná cesta, protože sama rada, tedy členské státy, patrně nehovoří o tom, co je možné učinit v samotných členských státech, aby se snížila míra chybovosti. To je politování hodné zejména ve světle toho, že eh, možná dojde k tomu, že tady se komisi absolutorium udělí, ale musím říci, že členské státy, které hlasovaly proti absolutoriu, opravdu hlasovaly v podstatě proti, sami proti sobě. A já bych si opravdu přál, aby se vedly diskuze s těmi státy, které mají vysokou míru chybovosti a aby se s nimi společně zvážilo, jakým způsobem by bylo možné míru chybovosti snížit. Moc krát děkuji. Toto byly tři velmi závažné otázky, které určitě budeme reflektovat v našem výboru. Připomněl mi to můj oblíbený film Casablanca s Ingrid Bergmanovou a Humphrey Bogardem, kde ve skutečnosti je také ten obvyklý podezřelý. Ale možná uvědomme si, že to jsou závažné otázky a doufám, že paní ministrně na ně bude moci odpovědět. Myslím si, že poslední věta toho filmu je možná toto je začátek krásného přátelství. A možná právě v tomto duchu bychom měli o těchto věcech diskutovat. Já, když jsem se připravila na, připravovala na setkání eh, tohoto výboru, Uvědomila jsem si, že o té míře chybovosti lze říci opravdu spoustu věcí. V některých věce, eh, oblastech je to vyšší, v některých nižší, někde je to tak, jak to má být. To znamená, můžeme říci, že se snažíme postupovat k tomu cíli těch 2%. Můžeme to srovnávat s jednotlivými roky, to je určitě v některých případech výhodnější, v jiných méně výhodné. Ale ta samotná otázka ve skutečnosti je následující. Jaké procesy musíme nastavit, abychom eh, šli tím správným směrem? A na radě opravdu nevidíme žádný přínos, když budeme na někoho ukazovat prstem. můžeme poskytnout technickou nebo administrativní pomoc a komise určitě v této oblasti musí taky udělat vše, co je v jejich silách potom teprve se začnou věci měnit. To, co říkala paní Gresle, je určitě k věci. Eh, zpět získané prostředky jsou určitě velmi důležité s eh, přihlednutím k cíli chránit eh, zájmy, finanční zájmy Evropského společenství. To konec konců je tím uhelným kabenem. Souvisí to totiž také s těmi pravidly, které eh, vedou k tomu, že je možné získat zpět prostředky a že je eh, potřeba respektovat eh, nastavená finanční pravidla. Musíme tedy tato pravidla používat a také používat ta, ty mechanismy. V důsledku toho dochází ke snižování chybovosti. To bylo tak v minulosti a bude tomu také i do budoucna. Určitě musíme také zlepšit Eh, řízení evropských fondů. Těžko najdete ministra nebo poslance, eh, který by se chtěl postavit eh, daňovým poplatníkům čelem a říci jim, víte co, nám jsou vaše peníze vlastně úplně jedno. Uvědomme si, že peněz není nikdo dost, ani v dobrých, ani ve špatných časech. Zároveň druhou stranu mince tedy této debaty v podstatě je otázka, jakým způsobem můžeme eh, zabránit tomu, aby se chyby vyskytovaly, to znamená jít po těch příčinách. Můžeme aplikovat přísnou politiku eh, pozastavení eh, pladeb od samého začátku. A to v momentě, kdy E, jsou nalezeny chyby nebo e, závažné odchylky a pozastavení bude až do té doby, než budou provedeny op- e, opravné opatření. Ale sám účetní dvůr říká, že zlepšení v těchto oblastech jsou stále možná a že je na tom potřeba pracovat. Zdůrazňuje zejména, že je potřeba poskytnout ucelené spolehlivé a včasné informace, a to jak o e, zpět získaných prostředcích a, oprav, a opravných prostředcích. E, to jsou určitě důležité věci, které bychom měli vzít také na vědomí. Je tedy jistá cesta, která je doporučována, kterou bychom se měli vydat. A dále eh, je to otázka, jak špatná by byla situace, kdybychom doporučovali eh, hlasovat proti udělení absolvatoria. A jak já jsem ji říkala, situace se neustále zlepšuje. A my bychom proto měli i nadále pokračovat s těmi nástroji, které máme k dispozici, soustředit se tedy na zjednodušení, poskytovat technickou a správní pomoc a zajistit, že eh, situace se budou i nadále zlepšovat. To je to, co potřebujeme. Potřebujeme, aby se věci zlepšovaly. Podíváme-li se zpět, eh, myslím si, že můžeme konstatovat, že k jistému pokroku došlo a měli bychom se dále soustředit na ty oblasti, kde je potřeba dosáhnout dalších zlepšení. Ještě několik věd eh, k tomu FSF, což je ten dočasný ochranný val eh, tento nástroj není v tomto rámci posuzován. Do budoucna tomu tak bude, protože se SFSF stane eh, permanentní nebo stálý eh, nástroj. Konkrétní jednotlivosti byly eh, dohodnuty před několika týdny. Bude z toho tedy ten stálý mechanismus a v důsledku toho tedy bude také prostor pro debatu, možná právě také v tomto fóru. Eh, já si opět myslím, že pokud jde o smlouvu, tak eh, není v zájmu nikoho, abychom, byli, abychom šli proti tomu, co bylo dohodnuto. Děkuji a nyní eh, kolegyně Češková. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za možnost tady vystoupit a klást pár otázek, nebo spíše říci pár slov k té problematice, která je tady diskutována. Já mám trochu pocit, že eh, ta diskuze je tak eh, velká, je zde tolik eh, problémů, že to připomíná trochu vánoční stromeček, myslím to v dobrém. Chtěla bych zmínit dva body. V první řadě tady bylo hovořeno a byla zmíněna i Česká republika, tady paní kolegyní. Byla zmíněna mezi státy hříšnými, já už jsem tady na tom eh, to fóru jednou o tom hovořila, hovořila jsem o tom i na plenárním zasedání. Česká republika byla eh, zmíněna v této výroční zprávě, pokud vím, jako poprvé s určitými nedostatky a byla bych ráda, abychom si tady jasně řekli, že ji nelze řadit eh, co se týče jak výsledku hospodaření, tak eh, mírou chyb hospodaření s prostředky Evropské unie k některým našim kolegům, respektive jiným členským státům z Jižní Evropy. A to teda říkám při vší své lásce k Španělsku, Itálii i Řecku. Tam samozřejmě vždycky ráda pojedu na dovolenou. Ale nicméně, eh, pokud jsem pátrala a snažila jsem se, a to i u Evropské komise, diskuze vést a podobně, tak eh, skutečně eh, ta míra chybovosti a další věci, které se týkají té zprávy v České republice, naprosto neodpovídají tomu, aby byla zdůrazňována v tomto kontextu. Další věc je, že se domnívám, že bychom měli i v této diskuzi rozlišovat mezi státy, eh, které jsou členy eurozóny a státy, které stojí jaksi mimo, protože mají vlastní měnu. V této souvislosti bych eh, chtěla klást i otázku určitou protože i na tomto výboru, na tomto fóru o ní bylo diskutováno a bylo to nedávno. A to je, jakým způsobem přistupujete k tomu, aby bylo e, navýšeno nebo podpořeno kapitálové portfolium, kapitálová vybavenost Evropské investiční banky? Neboť i na tomto výboru e, zaznělo, že by vlastně eh, tato kapitálová vybavenost měla být podpořena od všech členských států, možná i z přebytků, eh, které zůstanou po nedočerpání eh, ze strukturálních fondů. V podstatě jsem pochopila, že se hledají nejrůznější zdroje, jak toto udělat, protože Evropská investiční banka a zřejmě se s tím počítá bude chtít eh, takzvaně restrukturalizovat řecký dluh a je potřeba, aby si zachovala svůj rating 3A. Takže já se ptám na váš přístup k tomu, jak ten vývoj vy vidíte do budoucna, protože pro mě eh, jsou některé možnosti, které jsem zaslechla, naprosto nemyslitelné. Děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank, äh, Frau Kova. Ich schlage angesichts Děkuji, paní Češková. Vzhledem k tomu, že čas již pokročil, navrhuji, abychom si dovolili ještě jedno kolečko otázek. Zaznělo zde slovo hříšník, to je slovo, které má jistý náboženský podtext. Ale k tomu já mohu říci, že každý svatý má svoji historii a každý hříšník má svoji budoucnost. Všichni tedy doufáme, že ty problémy se nám podaří vyřešit. V žádném případě zde nejde o to, abychom poukazovali na jednotlivé státy, eh, které nesou vinu. Cílem je, abychom samozřejmě v komplexnosti, ve vší komplexnosti dosáhli zlepšení. A cílem je určitě, abychom se na tom shodli v jednotlivých institucích. My, jakožto Evropský parlament, tedy zástupci občanů, můžeme na tyto věci poukazovat a považuji, že eh, tento úkol za velmi důležitý. Pan Swindelgard a pan Fellner se ještě hlásili o slovo. Doufám, že jsem nikoho nepřehlédl. Jestliže tomu tak není, tak uzavírám tady seznam řečníků a prosím dalšího kolegu. Prosím. Er øh, Děkuji. Zcela jsem nepochopil tu odpověď, která se týkala zítřka. A nyní mám na mysli bod 43. A je to důvěryhodné. Protože si myslím, že je opravdu škoda, že se rada dostavit nechce. Často jsme zde měli zástupci rady, kteří odešli, když jsme položili otázky, či kteří se dostavili teprve po tom, co jsme ukončili debatu. A nic z toho tedy nevedlo ke zlepšení vztahů mezi radou a parlamentem. Pokud tedy zítra se o tom bude hovořit, tak si myslím, že by bylo důležité, aby se rada dostavila. Velkou většinou jsme se v parlamentu rozhodli neudělit absolutorium a pro mě je důležité, abychom opravdu zaznamenali, že tady chybí dobrá vůle pro to zahájit dialog. A další věc. jak si nikdo nepochybuje o tom, že je třeba, aby parlament udělal radě absolutorium, ale je důležité hovořit o tom, jak to bude vypadat s, abs, bude vypadat s absolutorium komisy. Protože pokud udělíme Parlament absolutorium komisy, tak v podstatě tím automaticky udělujeme absolutorium i radě. Já, nepo, já nepopírám skutečnost, že je třeba, aby parlament udělil radě absolutorium. Ale pokud máme určité pochyby, co se týče rozpočtu, koho se tě máme psát? Radě nebo komise? Proto si myslím, že by bylo dobré vést přímé diskuse s radou. A zde se situace komplikuje. Běžně, tedy někdy docházelo k jistým výjimkám, například švédské předsednictví bylo chvalitebnou výjimkou. A je to dobrým příkladem toho, že pokud předsednictví chce, tak to možné je. Švédské předsednictví se nedostavilo osobně, ale odpovědělo alespoň písemně na webových stranách rady. Tedy když je předsednictví, které vůli má, tak to možné je. Je to pouze otázka politické vůle. Ale problémem je, že švédské předsednictví bylo jediné. V ostatních případech to prostě nebylo možné. Nebylo možné získat odpovědi na naše otázky. Každý rok se právne. Jak to vypadá? Jak je možné, že rada má vždy příliš velký rozpočet eh, v rámci rozpočtové položky na překlady? Každý rok se ptáme jak je možné, že k tomu dochází. A že ten rozpočet se nevyčerpá a stejně se zase navyšuje. Možná je v tom jisté přání, aby tam byla rezerva na nákup budovy. Například v roce 2010 došlo k vyčerpání prostředků. Pokud se nám nepodaří tedy jasně objasnit tyto elementární otázky, možná nám to paní ministrině vysvětlí, tak máme velký problém a nevím, jak to budeme vysvětlovat občanům. Eh, Děkuji, milí kolegové. Paní ministrně musí stihnout letadlo a musí odejít ve čtvrt na pět. Měli bychom být velmi struční abychom dostali odpovědi. Já budu velmi stručný. Paní ministrině řekla na začátku, že vlastně vyřídí výsledky diskuse na radě. A to je určitá příležitost, protože vy jste říkala, že jste neprobíral jednotlivé členské státy. Prosím, probírejte je, nemusíte je jmenovat, ale 58 Procent chyb mohlo být zjištěno a řešeno na úrovni členských států. Tak jak je možné se z toho poučit, pokud to neuznáte? A sdílené řízení znamená sdílenou odpovědnost a nikoli žádnou odpovědnost. A v neposlední řadě paní Gresle zmínila systém vymáhání a efektivních sankcí. Prosím, dohledněte na to, aby ministři o tom také jednali. My jsme se dozvěděli nedávno, jak jste dobří, když chcete mluvit o sankcích, tak ať o tom nemluví jenom, ať ministři pro regionální rozvoj nemluví pouze o budoucím programovacím období, ale mluvte i o těch dalších otázkách. Děkuji. Děkuji, pane Fjellnere, a nyní paní ministrině máte ještě slovo. Uh, uh, ano, já zítra na radě nebudu. Bude tam jeden z úředníků, který mě bude zastupovat. Já si z těch připomínek odnáším to, že se musíme snažit hledat eh, řešení. Ty problémy ve své podstatě jsou samozřejmě velmi eh, závažné, velmi náročné, eh, mají také svoji historii. Možná bychom se měli snažit hledat tu, ty otázky také, odpovědi na tyto otázky také jiným způsobem. Konec konců my se snažíme vést dialog a e, samotnou podstatou dialogu je e, dospění k vzájemné schodě. To se může také týkat tedy interpretace e, znění, tedy litery smlouvy. Nemyslím si ovšem, že to přisluší nám teď v tomto sále. A také pokud jde tedy o to očerňování a házení viny na někoho, Pokud jde tedy o asistenci, o pomoc, tak my se snažíme pracovat konstruktivně, proto e, jdeme touto cestou. Myslíme si, že je to lepší, než říkat, že je někdo hříšník, že by se někdo měl stydět. No také říkáme zcela pragmaticky, máme společné cíle a ty se musíme snažit dosáhnout. To je tedy způsob, eh, ta cesta, kterou se snažíme jít. Pokud jde o Evropskou investiční banku, účetní dvůr, pokud já vím, nic o EIB nekonstatuje. EIB je eh, předmětem diskuzí v celé řadě dalších oblastí například schopnost eh, pro, pos, eh, podporovat růst eh, nebo podporovat pro růstové projekty. To jsou věci, které se změní v tomto kontextu, ale teď v tuto chvíli by bylo asi velmi obtížné po členských státech říci, aby více přispívali do EIB. Také samozřejmě dbáme na to, aby Evropská investiční banka měla dostatečně, eh, dostatečně míru základního kapitálu, který umožní eh, ponechat této bance eh, ten nejvyšší rating 3Ačka. Evropská investiční banka je bankou, na kterou se obrátili představitelé EU, aby zvážili, jakým způsobem může tato banka sama přispívat eh, k růstu v EU. Pokud jde o to, co říkala paní Češková v České republice, tak to je opravdu velmi pozoruhodné, protože to také poukazuje na to, že existují konstruktivní přístupy k tomu, jak tuto situaci řešit. Pokud jde o schopnosti rady navrhovat eh, zdravé rozpočty, byla jsem informována o tom, že na rok 2012 již Rada podnikla odpovídající kroky k tomu, aby jednotlivé eh, alokace do jednotlivých eh, rozpočtových okruhů opravdu odpovídaly potřebám. Víc k tomu asi v tuto chvíli říkat nemusím. Poslední e, připomínka na adresu pana zpravodaje. Ano, jak již jsem říkala na začátku, já tyto informace určitě poskytnu také e, radě. Eh, rada určitě totiž má zájem na tom vědět, jakým způsobem parlament přijal naše doporučení a určitě se tedy budeme zabývat těmi klíčovými informacemi z tohoto výboru. Členové rady jsou si vědomi toho, že je opravdu nutné podstoupit eh, všechny kroky eh, k tomu, aby došlo k odstranění závažných i méně závažných nedostatků. Jménem celého výboru mi dovolte, abych vám poděkoval, paní Vestagerová Velmi si vážíme toho, že jste k nám přišla a opravdu možná je to začátek úžasného přátelství, které povede k účinnému a zdravému vynakládání veřejných prostředků. Děkuji. Okay, wir können Můžeme I would like to invite uh, Commissioner Šemeta. Takže chci pozvat pana komisaře Šemetu. Pokud chcete komentovat tuto část procesu absolutoria, pokud se k tomu chcete vyjádřit, tak máte možnost než se pustíme do dalšího tématu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat eh, paní ministrini za obsažný úvod a obecně bych chtěl poděkovat eh, dánskému předsednictví rady za vyvážené závěry a komentáře, které podporují to doporučení Evropskému parlamentu rada si váží pokroku, kterému došlo během let a také uznává, že naše snaha se zaměřuje na ty oblasti, kde je třeba zlepšení. Nejvíce mezi politickými oblastmi a způsoby řízení se ten obrázek liší. Někde se nám podařilo stabilizovat výsledky během let v jednotlivých zemích, jinde v politice soudržnosti pozitivní trendy byly přerušeny v roce 2010 a na to se soustředuje většina jednání. Politika soudržnosti a také odpovědnost našich členských států. Je velmi důležité, aby členské státy plně převzaly odpovědnost v oblasti sdíleného řízení. A mohu vás ubezpečit, že komise se soustředuje na významná zlepšení a bude se velmi zabývat doporučeními Rady a Evropského parlamentu. Komise lituje toho, že tři členské státy nemohly hlasovat eh, pozitivně pro doporučení absolutoria, ale přesto sdílí některé výhrady, co se týče nedostatku výkonnosti v členských státech a ne, nedostatek eh, včas dodávaných údajů z členských států a situace se, doufejme, zlepší v budoucnosti, tak, aby se mohli opět podílet na velké většině, která schválila doporučení Rady. Jak provedeno v loňském roce v usnesení o absolutoriu, největší význam má to, aby členské státy efektivně spolupracovaly s komisí a aby bylo zajištěno, že rozpočet je prováděn podle zásad eh, řádného řádné zprávy a také třeba zvýšit efekt, finanční efektivitu programu s jednodušším pravidel, tak, jak komise navrhuje ve finančním nařízení a ve víceletém finančním rámci. Krátkodobě komise bude i nadále spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty při řešení nedostatků, které plynou z každoroční zprávy účetního dvora z doporučení rady. Dalším krokem pro další zlepšení v dlouhodobém výhledu je schválení finančního nařízení EU a strukturální legislativy pro další víceletý finanční rámec. Komise předložila ambiciozní návrhy, které mají posílit dopad evropských fondů na jedné straně a zjednodušit a zeštíhlit způsob řízení na druhé straně. A doporučení absolutoriu do, obsahuje doporučení pro zlepšení tam, kde je to nezbytné a zahrnuje celou řadu konkrétních poznatků, které komise bude ale sledovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní mohu uzavřít téma, tedy bod číslo čtyři. A a nyní můžeme přejít k číslu pět na pořadu jednání. Ještě paní Gresle, prosím. Já jsem chtěla využít přítomnosti pana komisáře, abych zde mohla sdělit jednu zprávu. Včera jsme v pracovní skupině pro stav dokončili text pro reformu Olafu, respektive zřejmě balíček a doufám, že dnes večer to budeme moci ještě zaslat koordinátorům, potom se to bude projednávat na pracovní skupině. Ale chci říct, že tedy už máme jakousi pozici a že budeme i nadále podporovat reformu Olafu. Takže to je ta dobrá zpráva, kterou jsem dnes odpoledne chtěla sdělit. Děkuji. Eh, Děkuji, paní Gresle. Tím tedy uzavírám bod číslo 4 na pořadu jednání a jsme u bodu 5 a to je udělení absolutoria za rok 2010, souhrný rozpočet EU oddíl 3 a ptám se, ptám vás, pane komisaři, zase přejete se ještě jednou vyjádřit bodu číslo 5, či zda můžeme přímo předat slovo panu zpravodaji Christofu Fielnerovi. Já bych řekl tedy nejdřív pan zpravodaj a pan, pan, komis, pan komisař. Uh, Děkuji. Nejdříve chci využít, když jsem napsal teď zprávu, zatím to není úplně hotové, ale z velké části gro té práce je již eh, za mnou, tak říkajíc. Práce ještě přede mnou, ale to gro už máme. Takže já chci všem poděkovat. Chci poděkovat eh, členům účetního dvora, příslušným pracovníkům, kteří se na tom podíleli. A já jsem, jsem několikrát dotazoval členů dvora na různé otázky a také jednotlivé složky komise byly připraveny zareagovat na dotazy a konstruktivně nám pomáhali s informacemi, které jsou základem této zprávy. A také bych chtěl poděkovat Kristofovi a Berntovi v sekretariátu. Bez nichž bych nebyl schopen připravit tuto zprávu. Můj asistent mi řekl, a řekl mi, nezapomeň poděkovat také mně, tak já mu tedy, tedy děkuji. Málem jsem na to zapomněl. Asistenti vám mají věci připomínat, není-liž pravda. Například, aby jim člověk poděkoval rozhodnutí o absolutoru. Ve švédštině říkáme, že v každém příběhu zasvítí občas sluníčko. A v tomto rozhodnutí o absolutoru jsem dostal informaci telefonického někoho, kdo četl zprávu. Všechno jsme pochopili, a jsou tu tři tečky. Evropský roz, parlament rozhodl a potom jsou tam tři tečky. Jak máme rozumět těm tečkám? A to je naprosto relevantní. V současnosti je to věc otevřená. Tedy udělit či odložit absolutorium. A prostě je tam uvedeno, že jsou tam slabé stránky, které je třeba řešit v účetnictví komise. A můj přístup, který jsem projednal se stěnými zpravodaji, není, nebylo to pro ně překvapivé, když viděli zprávu. Je tedy skutečně definovat v odstavci 1 usnesení čtyři prioritní kroky, které by měly být eh, řešeny. A v návrhu udělení absolutoria to bude záviset na stanovisku komise k, ke čtyřem krokům, které navrhujeme a jejich snaze tedy skutečně to plnit. Tedy jde skutečně o ty tři tečky. A k tomu se ještě vrátíme. Ale možná by bylo dobré se podívat na ty prioritní kroky a bylo by dobré je trošku rozebrat. První prioritní akce, to je v odstavce 90. My jsme s tím strávili mnoho času a to jsou ty nástroje finančního inženýrství. Je to v odstavci 19 a to jasně vysvítá z vyjádření kolegů. My jsme přesvědčeni, že komise nemá dostatek informací o čerpání těchto finančních nástrojů v oblasti soudržnosti. Ale měli bychom zapomínat, že nástroje finančního inženýrství mají sehrávat rostoucí úlohu v dalším programovacím období. A proto jsme to zařadili do první eh, prioritní akce. A my to definujeme jako úplný informační postup, tedy získá co možná nejvíce informací. Za druhé vyhodnocení informací, které komise získává, aby bylo možné z toho definovat příslušná ponaučení. A v neposlední řadě poskytnout zprávu parlamentu, předkládat parlamentu zprávu o používání nástrojů finančního inženýrství v českých státech. Jsou to vysoce rizikové nástroje. Musím říci, že včera všichni členové výboru dostali pracovní dokument komise o specifických nástrojích finančního inženýrství v politice soudržnosti. A já to chci studovat podrobně, ale musím říct si když nyní, že cílem toho dokumentu je poskytnout parlamentu informace, a to jsem zde požadoval, když jsem navrhoval tento text. A proto to snad bude užitečné, když některé ty požadavky, které zde uvádíme, budou splněny. Myslím, že je pozitivní, že komise se snaží o posílení pravidel a, zlepš, zlep, a snaží se o zlepšení plnění v budoucím období. Avšak současně je zvláštní, že vidíme nedostatek informací v současném programovém období. A nemáme úplně pocit, že komise, komise se použila metodu pokusu a omylu u, finančních, u finančního inženýrství a u těchto nástrojů. A nejsme si jistí, že vlastně se v tomto směru vše daří, jak by mělo. A je tu snaha o využití, o shromaždění informací o předcházejícím období, abychom zabránili problémům. A měli bychom skutečně se snažit o to ty problémy řešit, než, ještě než se vyskytnou. A to je možné díky kvalitním informacím a analýze o tom, jak byly ty prostředky čerpány a využity. A ty další informace získáme, až to budeme analyzovat podobně. Další priorita je to akce číslo dvě, ta je v odstavci 34. Posílení hierarchie od, od, odpovědnosti, zlepšení a posílení hierarchie odpovědnosti. I zde účetní dvůr definoval slabé stránky těch výročních zpráv a stanovisko interního auditora bylo kritizováno. Je tu značný prostor pro zdokonalení, pokud jde o odpovědnost v zastoupení komise v rámci řízení. Za prvé, politické prohlášení komise, které, která přijímá celkovou odpovědnost za plnění rozpočtu. A tam by také měl být skutečně podpis komisaře. O tom jsme intenzivně jednali při našem posledním setkání, tedy to, že Evropský parlament již dříve žádal, aby komise tedy přijala odpovědnost a podepsala a by nám bylo vysvětleno, že to mají dělat generální ředitele, že generální ředitele mají přebírat odpovědnost a my jsme v minulém roce dospěli k tomu, že dnes generální ředitel podepisuje a říká, že to projednal s komisařem. Možná by bylo na čase, aby komisař, komisař potvrdil, že také poslouchal tomu, co mu vysvětloval generální ředitel. Další věc v prioritních krocích zajistit, aby zpráva o výroční činnosti byla vypracována v souladu se zásadou objektivity a měl by se zamezit příliš optimistickým odhadům do budoucnosti. Také si myslím, že bychom měli poskytovat povin, povinnou orientaci pro to, jak by se měly řešit reziduální chyby, abychom ty věci uvedli do určitého souladu. Také jsem žádal o stanovisko o výrok interního auditora a o analýzu, zda komise splňuje požadavky, které komise chce ukládat soukromého sektoru a podnikům. Víme, že komise se zabývá řízením podniků pro soukromý sektor, ale bylo by zajímavé zjistit, zda jsou ochotni se podívat na ty dokumenty a zda v nich naleznou ponaučení pro vlastní řízení sami pro sebe. A pokud se ukáže, že požadavky na soukromý sektor jsou vyšší na soukromý sektor, než jsou ochotni tedy učinit pro sebe. Pátá priorita oblast eh, předběžného financování, to je odstavec 46. Jsou účetní dvůr zde našel dvě problematické oblasti, tedy zvýšený význam pro období 2005-2010 u předběžného financování a předběžné financování má dopad na chybovost zejména v oblasti vnější pomoci, rozvoj a výzkum a také pro vnitřní politiky. A další, další rizika souvisí s předměřným financováním. V případě, že příjemce je nesolventní, samozřejmě, a za druhé, kde odůvodnění nákladů je odloženo na později. Tedy to znamená, že ty chyby mohou být napraveny a může jim být zabráněno. Tedy ty chyby nemohou být, těm chybám nemůže být zabráněno, pokud ten přeskum nastává až následně. A tam jsme také požadovali dvě další prioritní kroky, dva další prioritní kroky. To je informovat parlament, proč se ve vyšší míře používá předběžné financování a což jsme probírali s některými kolegy, v těch oblastech, kde došlo k nárůstu, který je značný. A za druhé, také se domníváme, že předběžné financování by mělo být sníženo na úroveň, která je nezbytná k tomu, aby příjemce mohl zahájit projekt. Čtvrtá priorita je vytvoření efektivního sankčního mechanismu. A o tom jsme již jednali s eh, paní ministrní v předcházejícím bodu, ale zejména prostě s komisařem Hánem jsme o tom podrobně jednali. A snažili jsme se mm, zjistit, jak komise dohlíží na členské státy v této oblasti. A mám stále některé otázky, které přetrvávají. A první z nich je, zda komise má nástroje pro efektivní kontrolu členských států a pokud ano, zda komise efektivně tyto nástroje využívala. A můj závěr je prozatím dvojí. Za prvé, Některé nástroje nejsou dostatečně efektivní. A to se týká velké většiny finančních oprav. Například možnost nahradit projekty, které jsou nespůsobilé novými projekty, tak ta, potom ty opravy jsou téměř virtuální. A ne, myslím si, že by to bylo efektivní. A další nástroje nejsou efektivně využívány. A to je zejména přerušení vyplácení dotací. A není dostatečně to přerušení vyplácení využíváno. A my víme, že komise zaznamenává, kde se vyskytuje největší míra chybovosti. A mám nadále pocit, že někdy dochází k příliš rychlému obnovení plateb. A chybovost se nesnižuje. Takže stojí za zaznamenání, že jsem byl překvapen, že DG Region vlastně nepřerušila platby u Fondu regionálního rozvoje v roce 2010 v prostředí, kde víme, že došlo k nárůstu chybovosti. Takže jsem dospěl k následujícímu závěru, pokud je o prioritní akci a efektivní mechanismus sankcí. Chceme vyzvat komisi, aby podpořila komisi, parlament v vytváření efektivního sankčního mechanismu pro další víceleté období. A v tomto kontextu si myslíme, že je důležité omezit možnosti nahradit nespůsobilé projekty novými projekty, které samo své mohou být také nespůsobilé. A možnost, ta možnost by měla být určitě omezenější než dnes. A za druhé, členské státy by měl být povinnost vymáhat od konečných příjemců nespůsobilé částky. A to je věc, o které jsme dlouze jednali při absolutoriu za minulý rok. a pravidla v kontextu dalšího víceletého rámce by měly motivovat členské státy, aby naplňovaly politiku soudržnosti efektivně a také ekonomicky správně. Komise by měla mít možnost uložit sankce pro ty státy, které to nedodržují a přerušit programy v regionech, které tedy setrvale naplňují příslušné předpisy. To je poučení, které jsem načerpal z opakování některých problémů, které, které se vyskytují ve stejných členských státech a někdy i ve stejných regionech příslušného členského státu u jednotlivých programů. A také si myslíme, že reporting z členských států by měl být zdokonalen a zde by potom mohla ta funkce monitoringu fungovat lépe. To byly ty čtyři prioritní akce, o kterých, které jsem navrhoval a mohou přijít ještě pozměňovací návrhy z mé strany i od dalších zpravodajů a vidím, že komise komisař zaslal hodnotící zprávu parlamentu minulém týdnu. My jsme to skutečně očekávali. My jsme čekali na hodnotící zprávu a na první pohled musím říci, že velký dojem to na mě neudělalo. Ale je těžko být nadšen z takové hodnotící zprávy. Catherine Day mi potvrdila, že navštíví náš výbor, aby o tom 21. června, tedy před hlasováním 3. června. 23. června. A to bude 23. března. A pro nás je poněkud obtížné o tom seriózně jednat. Pokud se má hlasovat 20 března. To je skutečně výzva. Ale budu se snažit každopádně řešit případné nedostatky v té první verzi hodnotící zprávy. A jsme si domy toho, že to je vlastně novinka a je důležité, abychom to na poprvé udělali dobře. A v neposlední řadě myslím, že přijdou do pozdějovací návrhy na základě toho, co jsme projednali s paní ministriní jak už jsem uvedl, kolegové pan Gajer a pan než tedy se stal Chaci Markaky s novým stínovým stradem po, panem, po panu Muldrovi. Tedy jak výplaty prostředků a sdílená odpovědnost by vzdělené řízení by mělo být zdokonaleno. A my jsme nedostali opět žádnou na tento dopis. Já jsem hovořil o tom se svým asistentem a my A my jsme snad byli požádáni, abychom pětkrát naskenovali tu otázku a ten dopis byl skutečně odeslán několikrát a odpověď jsme stále nedostali. Každopádně jsme se rozhodli, že to neprovedeme tak, jak jsme si naplánovali, protože včas bychom to nestihli, ale budeme se k té otázce vracet, protože zapojení členských států je klíčové a myslím, že se vrátíme k té myšlence navštívit tedy členské státy a jednat s nimi, protože pro mě i pro kolegy je to důležité. Takže to jsou ještě oblasti, ke kterým se vrátím a uvítám komentáře kolegů k této zprávě. Děkuji mnohokrát, Kristofil, Kristofil Nerie. Spravodaj sekretář doporučoval, abychom základě postupu v eh, programu, abychom projednávali společně body 5 a 6, takže když na to podíváte, tak vidíte, že spolu úzce souvisejí, máte námitky, takže budeme projednávat pětku a šestku dohromady. A nejdříve nevidím námitky, takže budeme tak postupovat. A nyní dám slovo panu komisaři, aby odpověděl na některé věci. Uh, thank you very much. Uh, uh Moc krát děkuji. Já bych ze všem mohl nejdříve chtěl poděkovat panu Spravodovi, panu Filnerovi za návrh této zprávy. My od samého začátku diskutujeme o těchto věcech. Je patrné, že ten dialog je velmi konstruktivní. Během postupu udělování absolutoria zazněla celá řada otázek a komise byla vždy otevřená a poskytovala veškeré potřebné informace. Dnes bych rád představil naši první reakci na ty klíčové prioritní opatření, které nyní identifikuje v tomto návrhu také pan zpravodaj. První prioritní opatření se týká eh, implementace a monitoringu nástrojů finančního inženýrství, zejména v oblasti politiky soudržnosti, protože to má dopady na fondy. Pokud jde o účinné monitorování eh, těchto nástrojů, tak monitoring je zajištěn prostřednictvím eh, auditních mechanismů a hodnotících mechanismů. Stávající regulační rámec bude posílen poté, co budou pozměněny přeslušné, eh, příslušná nařízení a pozměněny tedy radou i parlamentem. Komise nyní tedy musí systematicky poskytovat zprávy o provádění finančních nástrojů. Evropská komise bude poskytovat a také obdržovat konce, eh, konkrétní údaje o finančních nástrojích ze, od, ze členských států. Do toho se počítají například popisy finančních nástrojů a jejich provádění, identifikace útvarů, které jsou zapojeny do provádění, spolufinancování na národní ústroj, úrovni do jednotlivých finančních nástrojů a finanční pomoc eh, závěrečným koncovým příjemcům. Na základě těchto údajů představí komise první zprávu o finančních nástrojích v říjnu 2012. Ucelené eh, Dokument eh, byl představen již na konci loňského roku, který doplňuje eh, již existující eh, doporučení pro technickou pomoc. Včera jsme zaslali dopis vám, kde popisujeme analýzu těchto nástrojů, po naučení přijatá opatření, navrhovaná opatření pro stávající a budoucí programovací období. Během příštího programovacího období počítá komise s tím, že dojde k posílení monitorovacích mechanismů těchto nástrojů a komise přivítá podporu Evropského parlamentu v této oblasti. Druhá prioritní oblast se zabývá e, otázkou vnitřní zprávy a řízení v komisi. Tato otázka byla také diskutována v rámci udělování absolutoria za rok 2009. Od té doby došlo k značným zlepšením v této oblasti, zejména se to týká spolehlivosti eh, údajů poskytovaných komisí. Podle poslední aktualizace, která se zabývá přípravou eh, na, na zveřejnění každoročních zpráv, eh, je patrné, že došlo ke zlepšení, kterých, na které upozorňuje také zpravodaj generální ředitelé odhadují také zbytková, eh, zbytkové riziko a zbytková chybovost. Podle poslední zprávy jsme žádáni, abychom právě tyto údaje také zahrnuli do každoroční zprávy. Komise má svůj proces zajištění kvality, který spočívá v jasném rozdělení odpovědností. Tato struktura zprávy řízení nikdy nebyla spochybněna účetním dvorem, spíše naopak. Komise chápe, že je potřeba, aby komise jednoznačně dala najevo, že přebírá politickou odpovědnost za zprávu a řízení finančních zdrojů, které jsou ve skutečnosti zpravovávány jednotlivými generálními ředitelstvími či jinými službami. Proto Komise byla požádána, aby se pravidelně komisaři setkávali s generálními řediteli, a to dvakrát do roka, s cílem diskutovat otázky finančního řízení, auditu a také s cílem přípravy eh, každou výroční zprávy o eh, činnosti komise. V této zprávě konstatujeme nebo říkáme, že zde musí být otázky finančního řízení, které jsou také diskutovány s komisařem, který to má na starosti. Veškeré zprávy podepsané generálním ředitelem takovéto informace obsa, opravdu obsa, obsahují od loňského roku. Generální ředitel, respektive komisaři přebírají plnou politickou odpovědnost za ujištění a rezervy, které jsou eh, uvedeny v výroční zprávě. Zpráva je při, při, eh, schvalována na každotýdenních eh, schůzích komise po diskuzích v kolegiu. Komise je připravena takovouto odpovědnost dále posilovat a dělat odpovídající změny, které s tím souvisí komise a eh, auditor byl pozvan výborem pro eh, zlepšení auditu k diskuzi nad možnostmi zlepšení, které přidají další hodnotu do celého procesu a vítáme také nezávislost a eh, jak rozhodování, tak soudu nebo posuzování těchto zpráv třetí strany. Tím se dostáváme ke třetí prioritní oblasti zvýšení předběžného financování je ospravedlněno eh, odpovídající eh, programovacím obdobím a také sdílenou zprávou. Jak již komise bude dále informovat Evropský parlament o navýšení eh, předběžného financování od roku 2005 až do roku 2010 Komise je také přesvědčena o tom, že předběžné financování si zaslouží e, řádnou pozornost. Musíme zajistit, aby příjemci obdrželi finance na to, aby mohli začít e, jednotlivé projekty, ale zároveň musí být chráněny finanční zájmy Evropské unie. Úroveň předběžného financování proto zohledňuje e, jednotlivé struktury, jako například potřebu financování, délku financování eh, a také eh, účinnost výdajů. Komise zohledňuje veškeré tyto body a navrhuje eh, pravidelný clearing spolufinancování v odpovídající finančním nařízení. 13. 13. ledna 2012 bylo eh, dosaženo kompromisu, podle kterého se počítá s nákladově eh, efektivním procesem během clearingu. Maximálně mohou být tedy otevřeny dvě eh, tranče předběžného financování v oblasti zahraniční pomoci. Čtvrtá prioritní oblast žádá účinný mechanismus sankcí v oblasti eh, polit, kohezní politiky. Evropská komise musí i nadále posílit dohled nad eh, politikou soudržnosti, respektive konkrétními programy. Během následujícího programovacího období předkládáme jednotlivé eh, opatření, která povedou k tomuto cíli. Za prvé Evropská komise eh, zavede eh, finanční opravy eh, neto, což povede k tomu, že budou navráceny prostředky v případě nepravidelností identifikovaných na úrovni komise nebo účetního dvora. Za druhé, platba může být buď to přerušena nebo pozastavena. A to nikoli pouze na 6, ale někdy až na 9 měsíců. Eh, může se to také týkat větší procentní částky celkové platby. Pokud je o finanční opravy při selhání programů, zejména s ohledem na eh, plánované cíle, může dojít opět ke eh, pozastavení či přerušení. Komise podniká tedy kroky k tomu, aby došlo k minimalizaci chyb jsme si také vědomi toho, že je potřeba na národní úrovni akreditovat odpovědné úřady, které mají na starosti dohled a proto jsme se také snažíme zjednodušit eh, strukturu nákladů. Komise bude také posuzovat konkrétní fyzické projekty retrospektivně ještě předtím, než bude schváleno další financování v příslušné oblasti. Řešíme ale také další věci. Například v oblasti prevence počítáme se čtvrtletním poskytováním zpráv o postupu programu. To bude povinné a součástí toho budou eh, indikátory eh, nebo odhady eh, budoucí možná, možných spoždění či odchylek. Při vyjednávání nadcházejícího finančního rámce budeme dále pracovat na zlepšení řízení evropského rozpočtu z hlediska nákladové efektivity. Dovolte mi, abych nyní ještě stručně se vyjádřil k tomu návrhu, k těm návrhům zprávy eh, o těch zvláštních zpráv účetního dvora. To jsou tedy zvláštní zprávy, které předkládá účetní dvůr. Myslím si, že toto je nový element v eh, procesu udělování absolutoria. Nyní se s tím setkáváme po druhé a myslím si, že je to správný krok. Výkonnostní audity poskytují velmi zajímavé vstupy, pokud jde o účinnost a efektivitu jednotlivých systémů komise v oblasti financování. Tyto zprávy a audity umožňují poukazovat na slabé stránky systému, ať již v oblasti konstrukce nebo implementace. Jsou to tedy slabé stránky, které je možné dále zlepšovat s cílem minimalizovat chybovost. Evropská komise bude naplňovat požadavky eh, zmíněné v těchto zvláštních zprávách. Pane předsedo, pane zpravodaji, vážení poslance a poslankyně, komise si je vědoma eh, plné odpovědnosti za naplňování rozpočtu. Já jsem vám představil rámec toho, jak Evropská komise eh, se dívá na stávající situaci a také jak se dívá do budoucna v oblasti zlepšování finančního řízení. Během několika následujících dnů vám písemně potvrdím, že komise je připravena eh, pracovat na těch bodech, které zde zazněly. Komise je také plně zavázána eh, tomu naplňovat jednotlivé prioritní oblasti, které zazněly v usnesení o udělení absolutaria. Na seznamu řečníků mám tři kolegy, kolegu Gajera, Huldra Bredperna jako první. Má slovo kolega Gajer. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji za dobrou práci, kterou odvedl, která nám opravdu pomáhá pomáhá nám dospět ke společnému cíli a to je snížení míry chybovosti v rozpočtu Evropské unie. Je tam obsaženo mnoho dobrých nápadů a krátce bych se vyjádřil k některé, některým z priorit. Děkuji také za velice kolegiální a transparentní způsob, jakým se štínoví zpravodajové mohli kdykoliv zapojit do uh, Eh, celého procesu vypracovávání zprávy. Mohli jsme vždy otevřeně diskutovat o všech problémech, o tom, co převezmeme z zprávy Ferkis, jak to bude Christopher dál rozpracovávat a jak to budeme sledovat v další zprávě komise. Vytvořila se velice příznivá kolegiální spolupráce, která nás doufám z obsahového hlediska posune dál. Z tohoto pohledu já ze své strany v podstatě nemám žádné zásadní připomínky ke zprávě kolegy Fjellnera. Nejsou tam žádné zásadní věci, kde by měla naše skupina SAD zcela jiné názory. Protože toto bychom bývali mohli již stejně, tak jako tak projednat dříve v celém procesu vytváření já jistě ze své strany budu mít několik poznámek. Je tam například několik formulací, které nám připadají příliš striktní. Například se to jedná jednoho bodu, který je relativně jež vzadu ve zprávě. Týká se to obtíží v rámci eh, v rámci pravidel, které se týkají veřejných zakázek, týká se to také z fungování vnitřního trhu. My bychom takto tu formulaci, jak stojí, nepodpořili. ale to by bylo v zásadě vše. Ale ještě zpět krátce k těm čtyřem prioritám. Je důležité se na ně soustředit, jistě. Podporujeme návrhy, se kterými přišel pan Fielner, které se týkají těch finančních nástrojů, to můžeme zcela podpořit, ale když jsem si to pročítal, tak eh, Eh, mně došla jedna věc, že bychom si měli ještě jednou zvážnit to, jakým způsobem bychom mohli vynalézt mechanismus, který by takovéto finanční nástroje, pokud se eh, vlastně vyvíjí špatným směrem, jakým způsobem bychom je prostě mohli zastavit. Ta informační povinnost je správná, ty informace, které jsou nám poskytovány, to je také dobrá věc, ale zde bychom si opravdu mohli představit jakousi nouzovou brzdu. A na tomto místě mi poněkud chybí jasná představa o tom, jak by měla potom v praxi fungovat. E, o tom bychom se měli ještě detailněji bavit, jakožto výbor. Ale v zásadě, a to také vyplývá z diskuze, které jsme právě vedli e, o tématu chybovost eh, v oblasti politiky koheze s radou, je prostě důležité, abychom měli nějaký mechanismus, kde by prostě komise mohla říct si, nyní to musíme přerušit. A kde bychom jakožto parlament měli i možnost i o toto komisi požádat. Pokud prostě budeme mít pocit, že se věci vyvíjí špatným směrem, já si myslím, že taková ta nouzová benda by u těch finančních nástrojů prostě existovat měla. Co se týče Té další otázky tam nemáme, žádné pozměňovací návrhy. Ten první bod mi připadá redundantní, totiž, že komise je odpovědná za rozpočet. To je ve smlouvě, je to ve finančním nařízení. Z mého pohledu tam není žádná přidaná hodnota v tom, když to tam ještě budeme mít jenom takto uvedeno. Či když to budeme komisi každoročně znovu jaksi přislibovat. A myslím si, že komisi si je zcela vědoma toho, že to tak prostě je co se týče toho předběžného financování. Tam už je to poněkud problematičtější. Proč eh, komise eh, to vlastně využívá? Zejména v oblasti regionálních fondů. A možná to není jaksi střediskem zprávy, centrem zájmu zprávy, ale u těch regionálních fondů to bylo prostě z toho důvodu, že zde byla snaha uh, Eh, jak si vylepšit konjunkturu pomocí těchto peněz. A samozřejmě to byl politický cíl, kde se i parlament zavázal, že toto podpoří. A zde bych byl tedy opatrný, abychom takto spochybňovali celé předběžné financování tak jasným a jednoznačným způsobem, jak to dělá pan zpravodaj. Je jasné, že se z toho nesmí stát žádné dodatečné riziko pro chyby, jistě, ale měli bychom být opatrní a podívat se na ty politické dopady, které máme jako cíl a na ty úkoly politické, které jsme si prostě přece vzali a které právě chceme dosáhnout pomocí tohoto předběžného financování a dále. V radě s radou často diskutujeme i o finančním nařízení. Je tam přesně ta otázka toho sdíleného řízení, sdílené zprávy. Bylo to tady zmíněno. V konečném důsledku delegace komise a parlamentu bojovali proti delegaci rady a bylo tam zjevné, jako kolega sedí, seděl právě vedle paní ministrině, že zástupce rady se zrovna necítil příliš dobře, když musel argumentovat tak, jak argumentovalo, ale prostě od rady neměl jiný mandát. Pokud bychom měli k dispozici studii, kterou by si zadala komise a která by ukázala cesty, jak bychom my mohli snížit míru chybovosti v oblasti politiky koheze, a to za předpokladu, že bychom zde eh, se trochu oddálili od toho předběžného financování, tak bychom potom v ruce měli určitý způsob, prostředek, jakým bychom mohli vyvíjet nátlak na radu a mohli bychom radě říci, podívejte se, tady nezávislí experti či odborníci komise se dostali k tomuto závěru, vidí tam to a to riziko. V tomto světle bychom a to by byl další politický krok. V tomto světle bychom možná měli vyvinout mechanismy, které by nám umožnily zastavit předběžné financování, abychom snížili rizikovost, ale zároveň abychom mohli i nadále financovat naše politické cíle, například oživení konjunktury a tak dále. Tedy já bych si zde přál více flexibility. Rád bych se dozvěděl více o riziku chybovosti, které vyplývá z předběžného financování. A pokud se to dozvím, tak budu mít v ruce jakýsi politický násled, ná, nátlakový prostředek při vyjednávání s radou. A dále jde o možnost v rámci politiky se špatné projekty již v členských státech nahradit dobrými projekty a já zde radím k obezřetnosti. Dobře víme, že mnoho chyb by již členské státy mohly rozpoznat sami od sebe. A bylo to zde zmíněno jakožto systém organizované neodpovědnosti. Ale my si všichni přejeme, aby konečně členské státy v této oblasti odpovědnost převzaly. A potom tedy musíme logicky říci, že pokud členský stát má odpovědnost, že nechce poškodit, nesmí škodit ani sobě, ani rozpočtu EU, pak by stát měl dostat i tu odpovědnost, že smí tedy nahrazovat chybné, špatné projekty dobrými projekty. A já jsem tady opravdu pro presumpci neviny a jsem proto, aby opravdu členský stát měl v ruce tento nástroj, že pokud rozpozná nějaký chybný projekt, takže bude sám moci rozhodnout o tom, že ho nahradí jiným lepším projektem. Co se týče eh, té retrospektivy, tak zde je důležité, aby se to opravdu pečlivě ověřovalo. Souhlasím s panem zpravodajem, že to souvislí s celou řadou otázek, v neposlední řadě i s otázkou evropské přidané hodnoty. Já bych tedy byl pro, buď se nám to podaří v rámci přeformulování tohoto, této zprávy, či v rámci další zprávy o absolutoriu. Je třeba se podívat na to, v jaké chyby vyplývají z těchto retrospektivních projektů ale ten nástroj přenosu prostředků v rámci členského státu, to je něco, co bych byl opravdu rád, aby se zachovalo, protože pokud se toho vzdáme, tak nepůjdeme dobrým směrem. Děkuji. Děkuji kolegu Gajerovi a jako další kolega Moldovin. Děkuji, pane předsed. Tento postup každý rok vyvolává určité emoce a vlastně sedm let za sebou účetní dvůr nemůže vydat své potvrzení a každý rok parlament uděluje absolutorium komisi. Jednou udělena nebyla, mělo to dramatické dopady a já myslím, že ty dopady by měly být dramatické, pokud parlament neudělí absolutorium, Komise musí toto zaznamenat. Komise sice nemusí odstoupit, ale měl by tu být určitý jiný mechanismus. Každý rok dochází k drobnému zlepšení, ale nestačí to na to, aby svůj postoj účetní dvůr zásadně změnil zpravodaj by nám měl říct, co máme dělat, protože i v naší skupině je třeba uvažovat o tom, jaký by měl být ten náš postoj. Někteří lidé jsou proti tomu, ale nevím, jaká je v současnosti konkrétní nálada. V liberální skupině a myslíme si, že celá řada věcí zatím splněna není, o tom hovořil kolega Gajer, a důvody pro udělení, neudělení absolutoria v roce 2008 2009 bylo, že výbor moudrých sdělil, že tu není někdo, kdo by přebíral odpovědnost za příslušné výdaje. A s tím parlament měl zásadní problém. Takže pokud je o meziinstitucionální dohodu z roku 2006, byla vyjádřena dohoda s členskými státy, že členské státy by měly vydat eh, každoroční prohlášení o tom, že prostředky byly řádně čerpány. A to ujištění by mělo být na této úrovni. A pouze čtyři státy to udělali. A parlament neustále opakoval, že je třeba, aby někdo převzal v členském státě politickou odpovědnost za takové prohlášení. Komise říká, že s tím není problém, protože pokud to prohlášení učinilo členským státem, má být tedy vydáno do 15. února a členský stát už zaujal postoj, který je třeba. Ale problém je, že ta zpráva je tajná. A jeden z požadavků liberální skupiny bude, aby to bylo veřejné a nikoli tajné. Není důvod, aby veškeré zprávy účetního dvora nebyly zveřejněny. Komise postupy otevřeně a zpráva by měla být tedy skutečně také zveřejněna. Tedy jasnost a to budeme požadovat. A další evergreen liberální skupiny je, to požadujeme od členských států, a to také požadujeme od komise. A pan komisař, komisař ještě jednou zopakoval názor komise. Komise přebírá kolektivní odpovědnost, je to dostatečné. Já nevidím důvod, proč generální ředitel by měl podepisovat ty účty a proč by to neměl komisař spolu podepisovat. Odpovídá za jednotlivé oblasti provozu, a nevidím důvod, proč by neměl spolu podepsat dopis parlamentu. Nakonec to odůvodnění jeho stanoviska o stavu věcí ve výdajích, to je politická odpovědnost a je pravděpodobné, že to budeme ještě opakovat. Musím to projednat v naší skupině. Hlavní věc, a myslím, že zpravodaj na to již poukázal ve své zprávě. Evropská komise poskytuje záruky, ale nikdo neví, kdo za to odpovídá. 60 miliard poskytnuto Evropskému mechanismu stability. To bude přivedeno 1. června nebo 1. července v letošním roce. Myslím, že to bude 1. července. Na tom nezáleží. Jde o 60 miliard. Je to polovina rozpočtu EU. A pokud požádáme právní službu parlamentu, aby nám dala své stanovisko k možnosti kontroly ze strany parlamentu, zpráva právní služby mě napěla velkým optimismem. Jakmile to bude v evropském mechanismu stability, tak to bude v rukou členských států. Takže celá kontrola těchto záruk, nejen 60 miliard, ale záruky, které se týkají i Evropské investiční banky a dalších. To je pro nás otázka skutečně klíčová. Poskytujeme záruky jako parlament v, v ročním rozpočtovém procesu, o tom hlasujeme a když dojde k čerpání, k plnění rozpočtu, tak nemáme žádnou cestu, jak něco takového zkoumat. Takže tady bych uvítal stanovisko komise. Podle zpravodaje je to 20 miliard, které jsou poskytovány jako záruky a představme si, že zkrachuje jeden členský stát. Takže bude třeba využít těch 60 miliard a jak se ty miliardy budou využívat. My bychom chtěli mít informace o tom, co nastane. A já zatím ty informace nemám. Jaké krizové mechanismy, my jsme hlasovali o krizových mechanismech, ale předpokládá se, že to parlament prostě odsouhlasí a pro nás je tato otázka skutečně klíčová. Takže celá řada neznámých existuje v tomto, rozpo- v tomto pro- postupu směřujícím k absolutoriu. A chtěl bych také říct něco pozitivního. Velké potíže byly řešeny v rámci sociálních fondů a regionálních fondů. U sociálních fondů došlo k dramatickému zlepšení. Když se podíváme na chybovost oproti minulým letům, tak tam dochází skutečně k velkému zlepšení. U regionálních fondů tomu tak nebylo. A jaký může být důvod? Komisař pro sociální věci jasně řekl, že pokud kontrolní mechanismy nejsou napraveny, tak nebudeme vyplácet předběžné financování, předběžné plavby. A to bylo velmi efektivní. Proč komise byla zdrženlivá, pokud je o přerušení těchto Předběžný financování, prostě proto, že ta chybovost je příliš vysoká. A nechci zmiňovat každý bod, ale zvláštní zpráva se týká OSN a krizových operací. Tam je skutečně důvod zapojit Spojené národy. Členské státy poskytují prostředky Evropské unie protože se domnívají, že Evropská unie poskytne přidanou hodnotu při realizaci určitých projektů. Ale e- Evropská unie poskytuje prostředky přímo OSN a členské státy by mohly poskytnout tyto prostředky přímo Organizaci spojených národů. Jako liberálové jsme vysoce kritičtí pokud je o Spojené národy, tam je ta kontrola prostředků mnohem obtížnější a to, co dělá Spojené národy, tak to je většinou těžko ověřitelné, to je jejich práce. Takže tolik je naše stanovisko k eh, procesu absolutory a letošní rok. Děkuji mnohokrát, kolego ze skupiny ALDE a nyní kolega Bradburn. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem pokušení navázat na analogii z minulé rozpravy, kdy jsme se bavili o filmu Casablanca, protože pan Filner řekl, že se jedná o obvyklého podezřelého. A tady je to spíše zahraj, samé zahraj to znovu. A i z toho, co řekl pan komisář ve svém úvodu, tento nepřetržitý tok výmluv, proč nedochází k, k spolupodepsání absolutoria. Několik klíčových bodů, pane předsedo. Hovořili jsme s paní ministriní a že jsme vystoupení zde o chybovosti u výdajů a samozřejmě víme, že 90% je zjištěno na úrovni členských států, ale ve zprávě pana Filnera je to řečeno naprosto správně. Komise se nedostatečně snažila o jasné vyjádření vůči členským státům, které nejsou schopny správně řídit čerpání těchto fondů. A také uvádí, že například regiony v členských státech, které v poslední řadě odpovídají za čerpání toho prostředku, ale odpovědnost nepřechází na ně. Rozumím tomu, co říká pan komisář, pokud je o jeho záměry týkající se zlepšení tohoto stavu, ale jsem velmi znepokojen, když se dostáváme k otázce výdajů na soudržnost, nárůst chybovosti zde. Pokud hledáme řešení, možná bychom potřebovali efektivní systém sankcí a ten zatím zcela evidentně nemáme. A pokud jde o jasný neúspěch v tomto směru a nárůst v chybovosti, tak nemyslím si, že bychom to mohli ignorovat. Souhlasím se s pravodajem. Bez zbytku, kdy říká, že komise musí podpořit parlament při vytváření rezerv pro jednotlivé fondy a to musí být velmi přísně rámu. Měli bychom mít politiku nulové tolerance. Zejména jsem znepokojen zjištění účetního dvora o zjištěních týkajících se výkonnosti. Tudíž bych opět navrhoval, aby došlo k nezávislému a systematickému hodnocení programu protože to je cesta, jak řešit problémy, které byly definovány jak účetním dvorem, tak panem Fjellnerem. Proč například, a to říkám jako závěr, proč například nebylo nutné pokračovat v procesu, který byl zahájen tedy v, v komisi kdy existovala v komisi eh, složka, která se zabývala rozpočtovou kontrolou. A teď to bylo všechno spojeno a vlastně už to neexistuje. A potřebujeme někoho, kdo by skutečně byl naprosto soustředěn na to, aby ty programy byly řádně hodnoceny, aby prostředky byly řádně čerpány a aby byly prostředky nějakých poplatníků řádně účtovány. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Děkuji. Že nikoho dalšího na seznam řečníků nemám, takže bych vás poprosil, pane komisaři, o odpovědi. Prosím, máte slovo. Thank you very much for this, uh... Děkuji za tyto připomínky. Zazněla zde celá řada komentářů, které samozřejmě považuji za důležité. Začnu u těch nástrojů finančního inženýrství. Pan Ger žádá, abychom měli jakousi záchrannou brzdu. Podle stávající legislativy taková možnost prostě neexistuje. My jsme se to pokusili navrhnout, chtěli jsme navrhnout některé změny, které by ve skutečnosti znamenaly že budeme párovat využití a alokované prostředky, ale tento nástroj nebyl podpořen e, spoluzákonodárci. Můžeme se tedy touto otázkou opět zabývat e, v rámci přípravy příštího víceletého finančního rámce. A to je jedno téma, které právě v této rozpravě můžeme vést. Pokud jde o další téma, tedy využívání předběžného financování, zda existují studie, které by se tomu věnovaly. Já jsem na samotném začátku říkal, že jsme připraveni poskytnout analýzu financování za období 2005 až 2010. Problém je, že v předběžné financování většinou příliš mnoho chybou není. V předběžném financování je většinou méně chyb než v průběžných platbách nebo v závěrečné platbě. A to je, tuším, také jeden z těch důvodů, proč se účetní dvůr rozhodl změnit metodologii a vyjmul předběžné financování, respektive vzorky, které zkoumá a soustředí se eh, téměř výhradně na průběžné a závěrečné platby, když vybírá tedy vzorky pro kontrolu. Souhlasím s tím, že předběžné financování je důležitou součástí a zejména v období krize a v průběhu krize eh, to byl nástroj, který byl eh, klíčový, který byl opravdu velmi, velmi důležitý pro členské státy, které v důsledku toho mohly pokračovat s projekty, které již byly započaty. během jednání o tom, jak se bude s předběžným financováním zacházet ve finančním nařízení, jsme dospěli ke kompromisu, který se bude vztahovat na budoucí aktivity v této oblasti. Pokud jde o náhradu projektů nebo eh, nahrazení projektů, eh, tak návrh na nadcházející finanční období je naprosto jasný. Ten retroaktivní přístup pro nahrazování projektů bude použit a jestliže bude tento návrh schválen spolu zákonodárci, potom to bude pravidlo. A já se těším na spolupráci s parlamentem této konkrétní oblasti. Potom se nám totiž podaří tento problém do budoucna vyřešit. Výroční prohlášení, to bylo další téma. Návrh, který předložila komise v rámci návrhu finančního nařízení, o tom, jakým způsobem implementovat tuto záležitost na, členských, na úrovni členských států, tak ve skutečnosti eh, věříme tomu, že postup můžeme dosáhnout tím způsobem, že budeme mít postup pro udělování nebo pro eh, prohlášení o věryhodnosti na evropské, tak na národní úrovni. To je tedy postup, který jsme představili a já se těším na úzkou spolupráci s parlamentem v této oblasti. Tato ustanovení zůstávají v pozměňovacích návrzích k finančnímu nařízení. Pokud jde o každoroční shrnutí stávající legislativy, členské státy mají možnost vyjádřit se k tomu, zda souhlasí se zveřejněním každoročního souhrnu, či zda s tím nesouhlasí. Některé státy s tím souhlasí, ale ne všechny státy. Je to tedy otázka právního rámce. Pokud jde o ty finanční facility FSM nebo ESM, eh, e tam je naprosto jasně řečeno, že účetní dvůr, respektive zástupce účetního dvora, se bude účastnit jako člen auditního panelu. A peníze, které budou vynakládány evropským stabilizačním mechanismem, budou předmětem auditu. To je tedy určitě důležitý krok, který zajistí plnou transparentnost procesu. Při tedy využívání ESM. Eh, e Několik eh, poslanců a poslankyň zmínilo problematiku Evropského sociálního fondu a evropských regionálních fondů. Musíme také vzít v potaz, že v roce 2010 to bylo poprvé, co veškeré programy v oblasti soudržnosti byly zahájeny. Objemy, které tedy byly vynaloženy v oblasti soudržnosti, byly dvojnásobně vysoké. Míra chybovosti tedy narostla z 5,8%, tuším na 7,6% v roce 2010, ale ten absolutní počet chyb byl zásadním způsobem nižší než v předcházejících letech. Tyto programy nabývají na eh, setrvačnosti, běží tedy již a já věřím tomu, že míra chybovosti se nám podaří snížit. A pokud jde o sankce, tak my sankční mechanismy používáme velmi aktivně. Pan zpravodaj také zmínil že jsme Nepozostavily platby z regionálních fondů v období 2008 až 2010 až na začátku letošního roku rozhodla komise pozastavit obrovské prostředky určené pro jeden z regionů a nejedná se o miliony, ale v podstatě o více než jednu miliardu euro. Tento mechanismus sankční tedy bereme naprosto vážně. A jestliže zjištíme chyby, trváme a zajistíme, aby tyto chyby byly opraveny s tím, že jsou dále využity sankce, ať již se jedná o přerušení nebo pozastavení financování. Samozřejmě eh, potřebujeme také čas na to, aby koneční příjemci pochopili, že nejsme opravdu rozhodnutí takovéto sankce uplatňovat. Teprve potom te dojde ke zlepšení. Pokud jde o eh, zpětné získávání prostředků, komise je ve fázi, kdy provádí audity v členských státech, které se týkají právě eh, zpětného získávání prostředků. První výsledky těchto auditů budou známy již při zveřejnění eh, výroční zprávy za rok 2011 a na konci letošního roku hodláme zveřejnit zprávu tohoto auditu. A tam budou také předloženy konkrétní návrhy, jak zlepšit systém zpětného získávání prostředků z členských států. Musíme se samozřejmě pohybovat v právním rámci, ve stávajícím právním rámci, musíme tedy využít veškeré nástroje, které máme k dispozici podle stávající legislativy s tím, že nový eh, rozpočtový rámec od roku 2014 se může lišit. Doufám, že jsem tady reagoval na jednotlivé připomínky, které zde zazněly a ještě pokud jde o účast finanční na programech z OSN, tak eh, ve finančním nařízení navrhujeme zřízení tzv. svěřeneckých fondů, tedy trust fondů v rámci pravidel EU. Je to tedy věc, na které neustále, nebo stále ještě pracujeme. Závisí to samozřejmě také na tom, jak dopadne rozprava o finančním nařízení. Tím jsem, myslel, myslím, pokryl veškeré připomínky a otázky a samozřejmě ten dopis, který jsem vám slíbil, obdržíte během následujících dnů a bude tam specifikováno, které kroky hodlá komise podniknout, aby řešila ty prioritní oblasti identifikované eh, vaším zpravodajem. Děkuji, pane komisaři. A na závěr bych chtěl ještě dát slovo panu zpravodajovi. Moc krát děkuji, pane komisaři eh, Šimeto. Způsob, jakým reagujete na jednotlivé navrhované body, reflektuje dobrou pracovní atmosféru, která zde panuje. Já se opravdu těším na to, až mi to pošlete písemně abych měl opravdu jasno v tom, že to je opravdový závazek Evropské komise. Vy jste ve svém projevu opravdu dobře reagoval na to, co zde zaznělo. Určitě zde budou věci, o kterých budeme muset diskutovat i nadále. Jedna z nich je určitě politická odpovědnost za výroční zprávy, ale také s kolegy určitě budeme diskutovat o tom, jaká je přiměřená reakce. S panem Gérem určitě budu ještě diskutovat o tom, kde vidí tu přidanou hodnotu, protože my hledáme přidanou hodnotu. Nechceme totiž pouze opakovat něco, co je zde v tomto návrhu již uvedeno. My máme pocit, že komise tak trochu přišla na jiný model. Dříve byl komisař přímo odpovědný, nyní ten model vypadá tak, že generální ředitel informuje eh, komisaře a komisař eh, podepisuje prohlášení, že byl informován. Já nevidím důvod, proč by se nemohl komisař spolu podepisovat, tedy spolu schvalovat tu výroční zprávu. Před deseti minutami moje kancelář obdržela e-mail od pana Osborga, Nevím, jestli to byl dánský ministr financí, dánská ministrně financí, která říkala, že členské státy musí s Evropským parlamentem diskutovat o otázce, jak členské státy ve skutečnosti jednotlivá opatření provádějí. Myslím si, že to bylo zrovna právě, eh, byli zástupci z britské vlády, kteří se nechtěli setkat s evropskými poslanci a diskutovat o těchto věcech. My jsme ovšem jednoznačně řekli, že jsme připraveni se setkat a eh, to platí i nadále. Nyní vypadá, že se takové setkání také uskuteční. Ještě čekáme, až nám odpoví Španělé a Italové. Pan Gard také říkal, že už má dost těch využívání těch finančních eh, eh, nástrojů finančního inženýrství. To je zajímavé, my se k tomu určitě budeme vracet během zbytku legislativního období, ale určitě to bude také relevantní. A pokud jde o tu otázku využívání předběžného financování, My nyní neseme také politickou odpovědnost, takže to není úplně tak jednoduché. My žádáme o některých věci, o některé věci komise udělá, my a potom těžko můžeme kritizovat. Implementovat fondy jakožto reakci na krizi je důležité. Rychlá implementace může být důležitá a proto je potom potřeba předběžné financování. Ale neměli bychom používat předběžné financování jenom kvůli tomu, aby něco bylo rychle. Já si myslím, že když jsme diskutovali o externí pomoci a komisař říkal, to je úžasné, my teď máme opravdu spoustu možností a potom se podíváme na konkrétní čísla a zjistíme, že ta dobrá čísla pochází z velké části z předběžného financování, kde není tak vysoká míra chybovosti, jako když máte průběžné a závěrečné platby. To je tedy věc, kterou musíme i nadále bedlivě sledovat. A jestliže budete mít nějaké připomínky nebo obavy týkající se těch akčních bodů, tak mi určitě dejte vědět. A ještě k retroaktivitě. O těch projektech já jsem konkrétně nemluvil. I v tomto případě je to naše politická odpovědnost. My nebudeme mít retroaktivní projekty v závěrečném legislativním rámci. My v takovémto mechanismu nevidíme přidanou hodnotu a proto bychom retroaktivní projekty neměli mít. Ještě k tomu, co říká pan Mulder, že by ty zprávy měly být veřejné. Já bych tím souhlasil, Myslím si, že je to rozumný požadavek. Nevím, jaká tam je hodnota v těchto zprávách, ale jestliže tam něco hodnotného je, potom určitě je dobré, aby to bylo zveřejněno. A v neposlední řadě ještě k tomu mechanismu sankcí. Když o tom mluvil pan komisař a říkal, že to může chvíli trvat, než členské státy pochopí, že to komise myslí vážně, tedy že může dojít k přerušení či pozastavení financování, ale faktem je, že nedošlo ani jednou k pozastavení. A to je důvod, proč jsme o tom začali tady diskutovat. Když mluvíme o průběžných pozastaveních a předběžných přerušeních, tak to je něco jiného. Vy také v jednotlivých zprávách říkáte, že další informace budou k dispozici a to je určitě věc, která by nám také tady pomohla. Je opravdu trochu smutné, že budoucnost je zajímavější než minulost. Ale takové je prostě naše prostředí, naše cvičení v této oblasti směřuje spíše do minulosti. Já myslím, že za mě je to asi e, všechno a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji. Časový harmonogram je jasný, pozměňovací návrhy do 15. března a hlasovat budeme 26. března. Tímto uzavírám tento bod na pořadě jednání. Děkuji panu komisaři Šemetovi, že s námi hovořil o tomto debatu a těším se na naše další setkání s panem komisařem zde na výboru. Okay, wir können dann in der Tagesordnung gleich äh, fortfahren. A pokračujeme s naším pořadem jednání. Jsme u botu 7. Udělení absolutoria za rok 2010, 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond. Spravodajem je Martin Ehrenhauser pozměňovací návrhy rovněž do 5. března a hlasování 26. března. A tímto uděluji slovo panu zpravodaji. Děkuji. Mohli bychom eh, vyčkat minutku dvě, než eh, pánové opustí náš sál. Předseda, bohužel eh, čas času nemáme na zbyt, 18.30 musíme skončit, takže já bych spíš poprosil že bychom rovnou pokračovali. Dobrá. Budu se snažit hovořit co nejhlasitěji, aby mě všichni rozuměli. Tedy otázka absolutoria. Já výboru pro rozpočtovou kontrolu doporučím, aby udělil absolutorium pro rok 2010. Nedošlo tam k žádným mimořitelným událostím, které by hovořily v neprospěch udělení absolutoria. Samozřejmě jsou tam ty evergreeny, jak hovořil tak hezky o tom pan Mulder, ty tam jistě také jsou, já to zmíním. Otázka je, jakým způsobem s těmito evergreeny budeme zacházet. Budeme proti absolutoriu z tohoto důvodu. Já si myslím, že výbor pro rozpočtovou kontrolu by zde měl vyčkat na 2020 a tam bychom se této otázce mohli detailně věnovat. Proč 2020? Velkým tématem vždy byla integrace Evropského rozvojového fondu do rozpočtu Evropské unie. Podle mě, mého názoru se tam opravdu jsme se nechali uniknout opravdu velkou šanci, že jsme to nerealizovali v novém finančním rámci do roku 2020, ale jestli komise měla dobré důvody i proto, proč to neučinila, například eh, vypršení dohody z Kotonu, ke kterému dojde v roce 2020 a tam bude další příležitost, abychom to mohli zrealizovat. V té době by ovšem již opravdu výbor měl zvážit všechny prostředky, snažit se vyvíjet nátlak na radu, aby opravdu zrealizovala tento požadavek naší instituce. A další téma míra chybovosti. Pravděpodobná míra chybovosti byla 3,4 pro rok 2010. To je mnohem více než práh významnosti 2 Komise argumentovala tím, že celkově, když se na to podíváme z hlediska delšího časového období, že tedy celkově je míra chybovosti stabilní, ale je třeba se jasně podotknout, že cílem našeho výboru nesmí být, aby byla stabilní míra chybovosti, cílem musí být, aby se snížila. A opatření, která navrhla komise, nevedla k tomu, to cíly v poslední době. I toto se děje zbytkové míry chybovosti. I zde Komise hovoří o tom, že je velice pod práhem významnosti, pod těmi dvěma procenty, ale komise není z to definovat jasné ukazatele, ani jasně říci, jak dospěla k tomuto výsledku. Komise právě vyvíjí klíčové ukazatele, tak aby mohla odhadnout finanční dopady zbytkových chyb. Zde z naší strany jsme vyzvali, či zpráva vyzvala abychom do 13 měli tyto klíčové indikatory opravdu již zrealizované. A není krátce k systému dohledu a kontroly. Zde je třeba jasně říci, že tyto systémy jsou efektivní jen z části. Evropská komise vždy opětovně navrhovala opatření, reagovala opatřeními, ale navzory tomu musím říci, že tato opatření byla úspěšná pouze velice omezeně. Komise poněkud pozdě, ale přeci jen t- nám předložila um, Management Reports o systémech externí kontroly. Já si myslím, že to je dobrá věc. Budeme si to muset ještě pečlivě pročíst a ještě k tomu vybracovat tedy pozměňovací návrhy, tedy respektive pozměňovací návrhy vybracovat na základě těchto zpráv. Dále, rozpočtová pomoc. Byli jsme na Haiti, tam jsme se mohli tomuto tématu věnovat. To je také Evergreen již 20 let a je třeba říci, že když se podíváme na ten celý řetěz od plánování až k implementaci, až ke kontrole, tento nástroj má zdroje chyb, to je jasná věc. A proto je důležité, abychom ho zásadně zreformovali, aby to byly opravdu hluboké reformy. I na Haiti se ukázalo, že je to velice důležitý nástroj proto, abychom e, rovněž dokázali vyvět navlak na jednotlivé, člá, na jednotlivé státy, aby tento nástroj dobře realizovali a dobře s ním zacházeli. Takže toto je vlastně z naší strany jakási pomoc v tom smyslu, aby státy efektivně využívali takovýchto prostředků. A další věc, týká se to investičních facilit a Evropské investiční banky. Zde jsem se snažil být poněkud kritičtější, než by to možná učinil nějaký jiný zpravodaj či než jak to již učinil nějaký jiný zpravodaj přede mnou. Já si myslím, že účetní tvůr by se tady měl podívat velice přesně na určité záležitosti, například ten tok peněžních prostředků, tedy od členského státu přes EIB do jednotlivých bank. Je to velice dlouhé a měli bychom to mít efektivnější. I co se týče transparentnosti u koncových příjemců, tedy heslo bankovní tajemství, zde máme také celou řadu otázek. Náš návrh právě je, abychom měli zvláštní zprávu Evropského účetního tvora, která by jasně ukázala, jak vypadá efektivnost v této oblasti, tedy v oblasti ERF a EIB a vyplácení prostředků. A není krátce na závěr. Týká se to také naší cesty na Haiti, je to důležité téma, my o tom hovoříme ve zprávě, je to Linking Relief, tedy abychom měli dobrý přechod od humanitární pomoci k pomoci rozvojové a to je důležité, abychom podpořili koordinaci mezi DEVkem na jedné straně a ECHem na druhé straně v rámci komise, tedy abychom je posílili, abychom zde měli účinná opatření pro to, aby koordinace fungovala ještě lépe. Tolik tedy z mé strany, jakožto zpravodaj. Já děkuji mnohokrát jak komisi, tak účetnímu dvoru, tak Evropské investiční bance. Spolupráce s institucemi, se všemi institucemi byla opravdu příkladná, probíhala bez problémů, vždy nás podpořili a za to jim patří můj dík. Děkuji panu Ehrenhauserovi. Přeji si někdo vystoupit? Prosím, kolega Gajer. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji za jeho práci, kterou odvedl na této zprávě. Společně s panem zpravodajem jsme zklamáni částečně tím, že komise neměla dostatek vůle v tom smyslu, aby kompletně převzala do rozpočtu Evropský rozvojový fond. Dokument komise eh, rozpočet pro Evropu 2020 to vylučuje. Je to tedy záležitost, kde prostě naše frakce například to po celá léta požadovala a nikdo to tedy vzal na vědomí a komise nesplnila naše přání. My máme pocit, že to souvislí s nedostatkem jasnosti a transparentnosti. A pokud bychom měli plnou parlamentní kontrolu ERF, tak by to vypadalo lépe a ta transparentnost by jistě byla lepší, takže my toho velice litujeme, že se to nedostalo do rozpočtu Evropské unie. Rovněž souhlasíme s panem zpravodavem, že co se týká těch chyb, které se týkají výběrových řízeních a zákonných eh, lhůt pro podpisování smluv, i zde, že je velice velký problém, že z toho vznikají chyby a podporujeme po to, aby v této oblasti došlo k odpovídajícím opatřením, která by snížila chybovost. Rovněž jsme si vědomi, jaký rozdíl existuje u chybovosti a jak, eh, je to tedy rozdíl, který pochází z toho, že účetní dvůr přijal jakousi jinou perspektivu roční této záležitosti, tedy účetní dvůr z toho hledí z perspektivy jednoho roku, komise z toho hledí z perspektivy, která je dlouhodobější a proto bychom byli rádi, kdybychom nalezli mechanismus, který by dovoloval srovnávat tyto dva způsoby, jak na tu věc pohlížet. Rovněž plně se shodujeme s panem zpravodajem v tom smyslu, že v oblasti rozvoje rozpočtové pomoci se musí něco stát. Martin Ehrenhauser poukazoval na delegaci, která odcestovala na Haiti, kde se ukázala celá řada věcí, jistě to bylo správné. 62 milionů jsme poskytli rozpočtu republiky na Haiti, aby dokázala po zemětřesení zajistit základní funkce státní zprávy, ale přání, které přání, tedy, které se týká toho, aby Evropská unie pomocí mechanismu rozvodové politiky zlepšila rozpočty, je jistě správné, ale musí to být doprovázeno lepšími podmínkami, lepší transparentností a plnou parlamentní kontrolou takovéto pomoci přímo na místě a rovněž nezávislým účetním dvorem. I toto musíme sdělit komisi, když eh, se jedná o to dále tento nástroj rozvíjet. Rovněž bychom uvítali, a chci říct, že to musí také být zajištěno tak, aby rizika, která s tím souvisí, byla alespoň nějakým způsobem odhadnutelná. Takže tolik z mé strany ke zprávě. A chci ještě říct, že ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Předseda děkuji. A jako další má slovo kolegyně Holmajerová. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rovněž ráda poděkovala panu zpravodaji za detailní a velice vyváženou zprávu, alespoň ve většině jejich částí. Stejně tak jako v minulých letech zde máme ty typické problémy, jak o tom neustále diskutujeme, a které se nevyřeší přes noc. To je jasná věc. A co se týče tématu rozpočtová pomoc, tak mám dojem, že pan komisař Spíbalk se opravdu snaží přistupovat k určitým otázkám tak, jak o to my, jakožto výbor pro rozpočtovou kontrolu již po léta navrhujeme, respektive kritizujeme. Uh, Jde o to, aby jsme se lépe podívali na úspěšnost projektu, abychom se tady nevědovali pouze otázce řádnosti, zprávy a financování. Zejména je rovněž důležité zohlednit, zda odpovídající státní zpráva je vůbec schopná zajistit řádné zpracování a provádění projektu. Jde tedy o to, aby peníze eh, jak se neodplynuly jinými kanály a aby opravdu plynuly tam, kam byly určeny. Proto je důležité, abychom se i nadále věnovali tématu rozpočtová pomoc. Pokud se tomuto tématu věnovat nebudeme, tak je to v podstatě nejjednodušší mechanismus, jak tedy se chovat k rozpočtové pomoci, a totiž, že prostě poskytnuté peníze rozpočtům jiné zem, jiných zemí, řekněme, spravujte si to sami, ale to opravdu nesnačí. My potřebujeme mít v této oblasti posílené kontrolní mechanismy, musíme s těmito zeměmi být v stálém dialogu, aby se to opravdu vylepšovalo, aby opravdu ty peníze šly tam, kam si přejeme, aby šly. Rovněž sdílím ten názor, že by bylo velice žádoucí, a myslím si, že tento názor sdílí všechny frakce, abychom měli Evropský <clears throat> rozvojový fond zcela eh, v rozpočtu Evropské unie. Že to bude možné kvůli dohodě s Kotonou až po roce 2020, to se mi příliš nezdá, protože je to velice vzdálené časové období. E, Problém ovšem zůstává to sdílené řízení, sdílejší zpráva. tady vidíme, že máme jistou část, za kterou odpovídáme plně, další část za kterou odpovídáme pouze částečně, a třetí část, za kterou odpovědí české státy. A to samozřejmě není efektivní. Členské státy by se měly zvážit, do jaké míry je efektivní, že každá jednotlivá země má ještě své vlastní projekty rozvodové pomoci s konkrétními zeměmi, které jsou příjemci rozvodové pomoci, které probíhají paralelně s projekty Evropské unie, či opět paralelně s projekty dalších členských států Evropské unie. Zde si myslím, že si jasně ukazuje, že je to problém a že je třeba o tom diskutovat a dále návrh na to, abychom se intenzivně zabývali EIB a projekty, zejména se to týká bodu 65 a bodu 64. Já jsem se na to ještě podívala a chci říci, že ehm, pokud tam máme jakožto důkaz nevládní organizaci, důkaz toho, že EIB Eh, poskytuje platby podnikům, jejíž vedení je um, obžalováno z toho, že tedy je předmětem vyšetřování, či již přímo obžalováno a to z důvodu korupce a praní špinavých peněz. Já bych tedy byla ráda, kdybych se dozvěděla, jak to tedy vypadá v detailu, zda tyto informace o těch nevládních organizacích jsou opravdu spolehlivé. A bylo by dobré to ještě jednou skon- dobré to zkontrolovat, zda opravdu došlo k takovýmto platbám a zase to opravdu týkalo EIB, to je opravdu navíc zajímavé a je to chyba, která by se nám stávat neměla. A další kritická poznámka, kterou bych ráda ještě uvedla, týká se to bodu 68 až bodu 72. Zde musím říci, že se zpráva zabývá otázkami, které jsou vysoce nad rámcem naší kontrolní funkce, tak to bych to tady opatrně nadnesla. Je, tady se zabýváme bonusy, které EIB vyplácí svému představenstvu, rovněž se zabýváme tím, kdo jsou dlužníci a jak vypadá podíl dlužníků a jak vypadají výnosy z úroku, viditelná či neviditelná úroková zátěž a tak dále. Já jsem si tedy kladla otázku, zda to opravdu spadá do, našeho, do, do našich kompetencí jakožto výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže proto chci tady kontaktovat ze 68 až 72 je něco, co jde opravdu naprosto nad rámec našich kompetencí. Jsou to jakési obecná hodnocení, které se týkají EIB. A já nevím, zda bychom to ve zprávě měli skutečně mít, ale jinak říkám, děkuji za zprávu a velké části zprávy mohu podpořit i to celkové doporučení absolutorium udělit. Děkuji paní kolegyni Ghalmajerové. Pokud jsem vás správně pochopil, tak se toho mění, že eh, bychom tam neměli zmiňovat ty bonusy pro pracovníky EIB, že je to příliš široká chápání pojmu rozvoj. Hlásí se ještě někdo o slovo? Prosím, pan Ole Schmidt. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Byl jsem v Zambii minulý týden a komentovali průzkum, který provedli o korupci. Občané Zambie mají za to, že nejskorumpovanější jsou politici, poslanci v Zambii. Takže bychom měli být velmi opatrní, když vysíláme signály z tohoto výboru, že vlády v rozvojových zemích a jejich politici mají velkou odpovědnost, pokud je o rozvojovou pomoc. Děkuji zpravodaji, myslím, že je to dobrá zpráva a souhlasím skoro se vším ale samozřejmě měl bychom to napojit na náš vlastní rozpočet, to je zásadní. A nemusíme to více komentovat, protože to je velmi důležité. Jedna věc, kterou bych rád slyšel, vyargumentovanou, je rozpočtová podpora. Proto je v této oblasti je zprávami kritická a já dokážu pochopit, tuto věc. Ale na druhé straně, pokud eh, si přejeme, aby vlády příslušných zemích se chovaly odpovědněji a pokud eh, máme kontrolu a právo dohledu, tak to může být využito efektivně. Ale tím problémům rozumím, ale chtěl bych lépe znát tu argumentaci Protože když hovoříte s lidmi v rozvojových zemích, zejména ty nejchudší země, tak se domnívají, že je to efektivní zdroj, ale je třeba to samozřejmě kontrolovat. A možná, že máme vlastní odpovědnost eh, v institucích EU. A snad kontrola ze strany orgánů Evropské unie, ale také těch pracovníků v terénu. Tam podléhají různým omezením, rozpočtovým a podobně. Já bych skutečně uvítal vaši argumentaci. Další věc, kterou bychom měli chránit, jsou ti, kteří dávají příslušné informace o porušení zákona. Abychom informace byli schopni získat a měli bychom je chránit, ti, kteří nasazují krk. A měli bychom posílit eh, perspektivu part, partnerství, to je v souladu s tím, co už jsem řekl dříve. A postoupit eh, proces Paříž-Akra podpořit odpovědnost. Byl jsem v Pusanu, kde se jednalo o efektivitě pomoci v prosinci. A tam se zavádí partnerství nejen mezi nevládními organizacemi, ale také eh, partnerství s podnikatelskou sférou a to je také velmi důležité. A myslím, že nakonec, pane předsedo, je důležité zúraznit že naše rozvojová pomoc je rozsáhlá. Poskytujeme nejvíce rozvojové pomoci, ale naštěstí to není hlavní zdroj příjmu ve většině rozvojových zemí. Obchod a soukromé investice jsou stále důležitější z tohoto pohledu. A to je velmi pozitivní. A naše systémy poskytování rozvoje pomoci by měly být revidovány, vysvětlit této nové reality. Ale poděkuji zpravodaji, myslím, že to je dobrá zpráva a nebudu mít problém s tím podpořit. Děkuji kolegovi Šmitovi. Nyní má slovo kolegyně Ayala Sender, prosím. El apoyo já budu reagovat jen na tu eh, otázku rozpočtové podpory. Chtěla bych eh, to trochu vysvětlit. Určitě souhlasím s předřečníkem. My máme tendenci být velmi kritičtí a musíme být opatrní, když navrhujeme, jakým způsobem dále pokračovat. Já jsem minulý týden byla v Mauretánii a tam došlo k převratu a to znamenalo, že okamžitě po tomto převratu došlo ke zmrazení veškeré rozpočtové podpory s výjimkou humanitární pomoci. To znamená, že to mělo negativní dopad na některé projekty a bude určitě trvat i z toho dobu, než se podaří opět tyto projekty rozjet. Zaměstnanci ambasády ovšem říkali, že považují za důležité, aby projektová podpora byla součástí podpory. Mauretanii, kde jsem teda byla, říkali, že Rozpočtová podpora je kontrolována také členy komise, kteří mají možnost podívat se a tedy také kontrolovat na to, na co ve skutečnosti tyto prostředky jsou používány. Mohou tedy poskytovat také eh, pomoc a také jsem se dozvěděla, že v jiných oblastech takováto možnost kontroly není. Dívala jsem se tedy na systém eh, vlády, jaká tam je ta eh, schopnost, tedy kapabilita, a opravdu, ačkoliv pan Spravda eh, říká, že musíme být velmi opatrní, tak si uvědomíme, že je to poměrně důležitý nástroj. Evropská unie má, chcete-li, právo podívat se do jednotlivých řídících struktur a může také navrhovat eh, zlepšení té rozpočtové podpory. Moc krát děkuji. To bylo několik otázek, eh, které by mohla zodpovědět pravděpodobně komise. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž panu zpravodaji jsem rád, že dnes mohu hovořit německy, protože jsou tady téměř výhradně němečtí poslanci. Já doufám, že mi to ostatní odpustí. Předseda, tady je mnohem více poslanců než pouze neme- němečtí. Nezlobte se. Promiňte, že ty stranou. My bychom chtěli nejdříve poděkovat panu zpravodaji, že navrhl udělení absolutoria, že vypracoval velice spravedlivou a konstruktivní zprávu. A chci na, hned na začátek říci, že s mnoha doporučeními naprosto souhlasíme. A u mnoha z těch doporučení jsme již přistoupili k opatřením. Dnes nemáme příliš mnoho času, takže o tom nebudu hovořit drobně Možná se někdy naskytne nějaká jiná příležitost se k tomu vyjádřit, zejména k té rozpočtové pomoci. Zde by bylo možná vhodné k tomu zorganizovat nějaké slyšení, eh, v rámci kterého bychom se podívali na to, jak to vlastně celé funguje. A myslím si, že by vás mnohé překvapilo. Příklad letos, ne, to říká řečník, bylo to v roce 2011, jsme měli relativně velké eh, prostředky v rámci ERF, které jsme nemohli vyplatit, protože prostě ty podmínky pro vyplacení partnerské země nesplnily. Mohli bychom říci, že je škoda, že jsme nemohli ty peníze vyplatit, ale na druhou stranu to ukazuje, že co se týče podmínek vyplácení, že je bereme velice závažně a že jsme přísní, že jsme tedy opravdu nevyplatili ty peníze, i když naši partneři s tím pevně a najisto počítali. Takže na to je třeba se podívat a uvědomit si to, že to takto funguje. Když se k tomu, ještě se k tomu vrátím, ale nejdříve chci říct paní zpravodaji, že samozřejmě nebudeme čekat do roku 2020 s řešením těch evergreenů. To rozhodně ne. Mnohé z těchto záležitostí jsou věci, kterým se již věnujeme a kde dosahujeme pokroku. Možná ne tak rychle, jak by se si přáli, ale tyto evergreeny rozhodně nepřežijí do roku 2020. Tam, v tom jsem si zcela jist. A nyní otázka, hovořilo se zde o tom, týklo se to té chybovosti. Právě jsme si zadali velice obšírnou studii, abychom sami zjistili, jakým způsobem vzniká ta fluktuace, jakým způsobem je možné to přesně měřit. Samozřejmě zde budeme spolupracovat i s účetním dvorem, ale sami máme velký zájem na tom tuto otázku objasnit. Jak je možné, že z jednoho eh, roku na druhý najednou se dostáváme k mnohem vyšší chybovosti a to i proto, že veškerá opatření, která máme, mají za cíl, aby se snížila. Tedy není možné, abychom tady měli jako cíl stabilizaci, s tím s vámi také souhlasím. Cíl musí být, aby se chybovost snižovala. A ještě několik slov eh, k rozpočtové pomoci. Myslím si, že sám účetní dvůr eh, také zcela jasně připustil, že rozpočtová pomoc je velice dobrý nástroj a že jsme udělali velké pokroky. Jednak pro, v rámci hodnocení rizik a potom v rámci hodnocení výběrových kritérií, tedy kritérií způsobilosti, které vedou k tomu, že nějaká země může dostat rozpočtovou pomoc a Právě jsme eh, vypracovali sdělení, ve kterém navrhujeme, abychom měli dodatečné kritérium způsobilosti a totiž transparentnost rozpočtu v partnerské zemi a kontrolu rozpočtu v partnerské zemi, tedy kontrolu veřejnosti a parlamentem. Pouze pokud je toto zajištěno, tak je možné, aby takováto země v budoucnosti rozpočtovou pomoc dostala. Tedy toto vše dodatečně k veškerým našim dosavadním snahám v tom smyslu, abychom zlepšili správnu postředku. A zde je třeba zdůraznit, že právě proto, že poskytujeme rozpočtovou pomoc a právě proto, že tyto programy fungují pouze v případě, že se zlepšuje zpráva věcí veřejných, věcí veřejných, můžeme potom po několika letech vidět, že nejenom rozpočtová pomoc byla úspěšná, ale že se i v partnerské zemi tímto způsobem zlepšila zpráva věcí veřejných. To je velice dobrý cílený vedlejší efekt, který se dá jasně prokázat. My jsme vyvinuli jasné měřicí nástroje, pomocí kterých můžeme měřit kvalitu zprávy a můžeme ji téměř dokonce kvantifikovat. Z tohoto pohledu si myslím, že v rámci rozpočtové pomoci jsme již v minulých letech přistoupili k celé řadě dobrých opatření. A v některých našich interních pokynech, které jsou veřejně dostupné na internetu. Každý se na to může podívat, jak přísné tyto pokyny jsou, jakým způsobem se musí implementovat. To není nic tajného. My to takto zveřejňujeme také proto, protože si přejeme, aby i veřejnost v partnerských zemích přesně věděla, jaká ta kritéria jsou a co se požaduje a dodačně, dodatečně ještě navrhneme, navrhneme, abychom zveřejňovali v budoucnu i platby. V minulosti to tak nebylo. Ská země a její vláda dostala 50-60 milionů, tak se to nemuselo zveřejňovat. Ale my chceme, aby se to zveřejňovalo i v budoucnu. Aby parlament v té zemi a občanská společnost v té zemi věděli, aha, teď naše vláda dostala tolik a tolik milionů a mohli se přesně zeptat, jak se to využilo. A opravdu chtěl bych znovu zdůraznit, že by bylo dobré se tou rozpočtovou pomocí ještě přesněji zabývat. A není několik slov k kontrole chybovosti. Zde jsme zavedli celou řadu opatření. Máme novou kontrolní pyramidu, máme nové vzdělávací programy pro personál, které jsou již realizovány a které jistě přispějí k tomu, abychom postupně uh, mohli zajišťovat ještě lepší a lepší kontrolu. Samozřejmě máme tam trade-off těch kontrol a to se týká například spolupráce s, se spojenými národy. Pokud by ta úroveň těch požadavků byla příliš vysoká, tak budeme mít svázané vůdce. Ten trade-off je prostě někdy důležité. Někdy je důležité, abychom stávající problémy z důvodu efektivnosti prováděli i nadále či z důvodu jiných. A právě to, co se týká OSN, je to jeden z těch evergreenů, ale myslím si, že i v té oblasti se právě eh, postupujeme vpřed a že se nám podaří v budoucnu ty problémy odstraňovat. Já bych tímto skončil a ještě jednou děkuji panu zpravodaji, že i navzdory těm veškerým pochybům, pochybám a námitkám doporučuje absolutorium udělit předseda. Děkuji, vyslechli jsme si stanovisko komise a nyní na závěr bych dal slovo panu zpravodaji, prosím. Eh, děkuji. Já koukám, že paní Gressle již eh, zaklekla do startovních bloků. Čeká, čeká, těší se určitě na nás docházející bod. Ehm, Pan předseda samozřejmě žádá, aby tento bod byl řádným způsobem dokončen. Zítra snad na to ještě bude také prostor. Faktem je, <clears throat> že ten velmi politický bod je opravdu velmi poslední otázka, do jaké míry můžeme používat zdaněné úroky jako nástroj pro podporu rozvojové pomoci. To je určitě otázka, ke které se budeme moci ještě později vrátit. Určitě to bude také předmětem obecných připomínek. Děkuji. Ja, vielen Dank, alles weitere dann im Děkuji. Myslím si, že tím tady můžeme uzavřít tento bod jednání a dostáváme se k bodu 8, služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU. Máme navrhovatelku Ingeborg Gressle a já jí tímto dávám slovo, prosím. Nebudu mluvit eh, dlouho, já si myslím, že tento výbor je jediný výbor, který má odpovídající kompetence a eh, znalosti k tomu, aby mohl vůbec toto posoudit. Návrhy by měl být k dispozici ve všech jazycích. Eh, je to pracovní dokument, který poukazuje na potřebu reform služebního řádu a pracovního řádu. Samozřejmě všichni víme, kdo jsou ti, na které se tyto změny eh, zaměřují. Nejsou to pouze zaměstnanci eh, parlamentu, ale všech institucí a netýká se to pouze, eh, pouze platů. Jestliže jako východisko bereme AD nebo AST9, tedy tuto platební třídu, tak platovou třídu, tak by bylo asi užitečné uvědomit si, jak si stojíme. Máme asi 55 tisíc lidí, kterých se to týká. Je zde ještě další eh, důležitá, eh, důležitý fakt. Jediný bod, eh, který se zatím zabýval služebním či pracovním řádem, je právě udělení absoluteria. Ve třetím, bodem se, ve třetím bodě se zabývám tím, co tento návrh ve skutečnosti dělá, co nikoliv. již jsou některé zde navržené změny eh, v oblasti úspor a eh, odstranění některých privilegií. Kontrol, eh, výbor pro kontrolu rozpočtu poukazuje jména na čtyři body, kde je potřeba udělat reformu, nicméně pouze, plénum souhlasil pouze s jedním bodem. Výbor pro kontrolu rozpočtu tedy převzal pouze jeden ze čtyř bodů. To mě samozřejmě aspoň těšilo a považuji také ale za důležité, abychom eh, se i nadále snažili dělat změny. Co tedy je ještě potřeba? Musíme se ve skutečnosti opravdu zabývat tím, jaké eh, povarává povinnosti má Evropská veřejná služba. Podívejme se například na systémy podpory. Potřebujeme opravdu reformovat některé body a zejména ty body, které jsou důležité pro e, tento výbor, jako je například otázka e, těch, co zevnitř poukazují na chyby. Ty musíme chránit, ale je to také otázka celkové reformy. To jsou záležitosti, které ještě musíme probrat a kde předkládáme konkrétní návrhy. V pátém bodě jsem se pokusila vysvětlit e, proč navrhuji eh, tyto změny. Například dny na cestu do země původu. Asi všude eh, platí, že eh, diplomati mají dva dny na cestu domů. V Bruselu to jsou stále ještě tři, Doposavajte šest dnů. Myslím si, že by se to mělo sladit, nemělo by být asi zas tak problematické dostat se domů právě z Bruselu doufám, eh, ačkoliv jsem si vědoma toho, že s tím ne všichni budou eh, souhlasit. Dále kompenzace časových hodin. Podle stávajícího návrhu máme na stole něco, kde musíme být opatrní. Podle tohoto návrhu totiž eh, platí takzvaná pružná placovní doba a Eh, ta by měla platit ve všech evropských institucích. Já si myslím, že to je obrovský sociální program, protože pružná pracovní doba a zároveň kompenzace přesčasových hodin jsou dvě věci, které dohromady eh, vytvářejí návrh, eh, nárok na de facto neplacené náhradní volno. My musíme udělat to, co se dělá také v jiných institucích veřejné zprávy, tedy maximálně jeden den na měsíc, tedy 12 eh, dnů do roku. Kdybychom to tak neudělali, udělali bychom opravdu obrovský program kompenzace přes časových hodin a to by byl naprosto největší program, který ve veřejných institucích existuje. Zde musí ještě být předloženy pozměňovací návrhy, já je také předložím. Také jsem navrhovala, aby od AD 9 výše byly časové hodiny chápány jako součásti pracovní náplně. Od AD 9 a AST 9 tedy by žádné kompenzace časové hodin již nebyly. Další otázka jsou dny pracovního na Dohromady máme 18 svátků pro všechny. E, to se týká ale také třetích států a z těchto 18 svátků Devět z nich nejsou eh, svátky, tedy eh, eh, úřední svátky, to znamená, je to de facto placená dovolená. Je to tedy možnost nebýt na pracovišti a přesto tuto dobu dostat zaplacenou. Já navrhuji čtyři z těchto vyškrtnout. Já vím, Eh, že to by znamenalo získání eh, eh, dodatečné pracovní doby. Dále automatický služební postup by se měl posunout ze dvou let na tři roky. A to v rozmezí od až do AD 9. A pokud je o AD, od AD 12, kde mluvíme o 12 tisících eur za měsíc, tak tam samozřejmě budou ty pr- e, eh, e, eh, programy e, odlišné. V pátém bodu se zabývám přílohou, pardon, v bodu E se zabývám přílohou 10. E, to jsou zvláštní předpisy pro úředníci, kteří, e, úředníky, kteří jsou e, ve třetích zemích. Někteří pracovníci jsou velmi často mimo své pracoviště, například je to dovolená nebo jiné volné dny. Existuje statistika, kolik těchto eh, volných dnů je. Je jich 53 eh, až 59. Lze to srovnat podle eh, místa práce. Například můžeme srovnat britské a německé diplomaty. Jak britští, tak němečtí diplomati mají řádově o třetinu méně volných dnů, ačkoliv jsou na stejném místě a také dojíždí než jiní. To je samozřejmě poměrně obtížné něco takového odůvodnit, zejména když si uvědomí, jaká je dovolená. Dovolená ve Spojeném království je 30 dní v diplomatických službách, v Německu je to také 30 dní. To znamená, již nyní máme ten, eh, to východisko o 12 dní nižší. A jestliže této oblasti tedy nic nepodnikneme, bude to opět problematické. Podíváme se na to, jaké volné dny máme. Dostaneme se až na 63 dní V těch zemích, kde tyto svátky eh, jsou, tak pro tyto země je to samozřejmě výhodné, nicméně je jasné, že v těchto otázkách dnech pracovního volna musíme něco podniknout, jinak nebudeme mít rozumné podmínky pro vykonávání veřejné služby na evropské úrovni. Jsou tedy některé pozměňovací návrhy, kde říkám, že potřeba jakýmsi způsobem sladit eh, otázky volných dnů, eh, otázky kdy, dnů, kdy máte právo na vzdělávání, dovolené a tak dále. To je také otázka úspory nákladů, e, souvisí to také s cestami domů, to jsou často až je to často už 8 hodin a je patrné. My si myslíme, že by již nikdy neměla být náhrada, diplo, e, náhrada e, letů v první třídě nebo v business třídě. To jsou tady ty nejzajímavější věci. Jsou zde ještě otázky, například konflikt zájmu téměř jsem se dostala tak dále, že mohu udělat něco o tématu whistleblowing. Tady jsme měli slyšení, kolegové, někteří říkali, že není třeba nic dělat, další říkali, že je třeba něco dělat. Já eh, neustále jsem v kontaktu s ombudsmanem, ještě si nejsem jistá, jak k tomu přistoupit. Je to opravdu obtížná záležitost. Chtěla bych velice pozitivně říci k návrhu komise, že v budoucnosti u soudního dvora budeme mít registr, kde bude uplatňování statutů v institucích, které veškeré prováděcí předpisy, které mají instituce pro, své, pro svůj služební řád, tam budou eh, k dispozici. Je to důležité, aby eh, byla dobrá informovanost, protože potřebujeme, aby služební řád byl uplatňován stejným způsobem a je třeba to do budoucnosti zařídit a zajistit, protože jinak nebudeme mít jednotnost v evropské službě. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Mám zde seznam řečníků, pan Jan Hauser a pan a paní Ayala Sender. Takže nejdříve pan Jan Hauser. Dříve má slovo paní Ayala Sender. Ok. Sí, muchas gracias, presidente. Entendí que la señora Hauser... Sí. Děkuji. Já myslela, že pan Ernhaus bude mluvit jako první. Já dobře znám hyperaktivitu a přesnost a podrobnost eh, zpravodajky a chápu také její nasazení, využít každé přítosti, jít nad rámec mandátu, který byl svěřen. Problém je v tom, že tato zpráva je mi citlivá, protože se nedotýká pouze naší vůle, ale pohybujeme se v právním prostředí a existuje něco jako sociální partneři, kteří se k tomu musí vyjádřit. Úředníci nejsou jenom figurky, ale jsou také aktivními subjekty při jednání. A já chápu, že některé věci byly zpravodajkou projednány se s odborovými organizacemi. A jsem si jistá, že některé návrhy se zdály velmi podivné, zejména srovnání s britskou a německou diplomatickou službou. My jsme viděli, že se o to nejedná. Když jsme vytvářeli Evropskou veřejnou službu, tak jsme to velmi dobře věděli. Došlo k velkým reformám již v roce 2004 a to se týká i Evropského parlamentu a nikdy nedošlo k tak obecné a hluboké reformě, které se týkají samotného kořené statutu Evropské veřejné služby. Předpokládáme snížení o 8 miliard administrativního rozpočtu v roku 2011. A v současné době tato reforma se ještě prohlubuje a čelíme Evropské veřejné službě, kde je 50 tisíc evropských úředníků, což je mnohem méně než ve většině velkých evropských měst. A oni slouží 500, více než 500 milionům evropských občanů a slouží i občanům jiných států a dalších zemí. A proto říkám, že bychom neměli se snažit eh, to snížit o více či méně. Určitá snaha již byla vynaložena. Ta snaha je značná v parlamentu a v komisi, abychom snížili tyto prostředky. Tedy zpráva, která nás zde zajímá, myslím, že paní Rothberg dá naprostou pravdu. Tady jde čistě a pouze o záchranu systému vytvořit přísný harmonogram a jsme povinni nalézt řešení u těchto významných otázek. Je tu celá řada pozměňovacích návrhů, které byly již v minulosti zamítnuty naším výborem a také plénem Evropského parlamentu. Například eh, nabírají se do tajní agenti služeb určitých zemí. A nechci se vracet k diskriminacím, které jsou zde obsaženy. Školení, dny volna, dny odpočinku a náhrada za dny volna. Tady bychom se neměli pouštět do srovnávání zažíváme krizi, to jsme si dobře vědomi. Dokonce máme problémy s náborem některých eh, úředníků, paní Gresle, se všemi těmito povinnostmi, které jsou obsaženy ve statutu. Úředník představuje mnoho občanů. A dochází také k eh, přestěhování úředníků do cizí země. Takže to musíme maximálně omezovat. A jsou tu konkrétní pozměňovací návrhy, o kterých je možné uvažovat, ale nesmíme si myslet, že všechno převracíme. A otázka business třída v letadle nad 8 hodin, to už je opravdu příliš. Zejména když hovoříme o úřednicích, kteří jsou v delegaci společně s poslanci. A my letíme třídou business, byla jsem v Mauretánii, v Nikaragui a úředníci jsou vystaveni stejné, stejným rizikům a stejným příjemnostem, mají stejné pracovní podmínky, reagují na stejné požadavky, takže je absurdní, aby neměli nárok na den volna a aby cestovali v, za horších podmínek. A to také brání v náboru těch eh, nejlepších z nejlepších. A nám jde o to, aby zde pracovali ti nejlepší. Podívejte se na veřejné firmy, tam pracují nejlepší. A jako v diplomatické službě a jako v podnicích. A pokud chceme nejlepší úředníky, je třeba jim nabídnout také to nejlepší, protože budeme mít ty nejhorší v opačném případě. A situace bude mnohem složitější. Takže já nechápu, k čemu to všechno směřuje. Měli bychom se omezit pouze na důchody, na příspěch na solidaritu. To je všechno. Děkuji. Děkuji paní Sender a jako další má slovní, slovo pan Erenhauser. Děkuji. Co se týče pracovní doby a návrhu paní Gressle, já chci říct si, paní Gressle, mou podporu máte, rozhodně. Já samozřejmě k tomu předložím pozměňovací návrhy. Možná vás tak trochu předjedu, ale myslím si, že opravdu v této věci máte mou podporu a budu hlasovat pro vaše stanovisko. A nyní téma, které je pro mě osobně velice důležité. Myslím si, že pokud bere výbor potírání korupce vážně, tak bychom opravdu téma ochrana automatického služebního postupu opravdu brát vážně. Měli bychom, na to jsme měli slyšení a v rámci toho slyšení se jasně ukázalo. Existiert und dass er nicht ausreichend ist. Ich spreche Ten, a mám tím na mysli článek 22a a 22b, že toto v podstatě neexistuje. A proto jsme se dívali intenzivně na tuto studii a co se týkají těchto doporučení, tak jsme je zapsali i do pozměňovacích návrhů. Týká se to tady informantů, kteří informují o korupci. Já jsem to již dal k dispozici, máme celkem 17 pozměňovacích návrhů a nejde tedy o to chránit pouze člověka, který poskytuje informaci o korupci, ale také chránit instituci v tom smyslu, aby Mm, nešlo, aby nemohli někteří špatní pracovníci mít možnost eh, vlastně zdiskreditovat svého šéfa, takže potřebujeme ochranu pro obě dvě strany. Je tam celá řada návrhů, které se týkají lhůt a práv na, vyslyšení. My to ještě dnes zašleme e-mailem. Pokud k tomu má ještě někdo nějaké návrhy, jak to zlepšit, eh, velice je vítáme. My sami budeme předkládat návrhy až v pátek v poledne. Byli bychom rádi, kdybyste podpořili naše pozměňovací návrhy. Samozřejmě jsme i k dispozici, kdyby některé frakce se k nám připojily. Já si myslím, že opravdu ochrana lidí, kteří informují o korupci, je důležitá věc, pokud bereme boj proti korupci vážně a musíme využít této příležitosti, která je jedinečná v tomto desetiletí. Jinak se okno opět uzavře a my promarníme naši šanci v této věci opravdu vyslat jasný signál. Děkuji panu Renhauserovi. Jako další má slovo pan Mulder. I, think I have to declare an interest. Jen velmi stručně. Já jsem bývalý zaměstnanec komise a doufám, že také v právý čas začnu dostávat penzi. Mám dvě připomínky k tomu, co říkala paní Gresle. Za prvé, pokud jde o úroveň platů, je velmi obtížné najít lidi, kteří chtějí pracovat v Bruselu, protože musí pracovat daleko od svých eh, domovských eh, eh, míst a proto mají takové platy, jako mají. Pokud jde o tu zahraniční službu, tak diplomati mají prostě vyšší platy, protože tam je opět eh, ten eh, fakt, že mají složitější pracovní podmínky než obvykle. Jaký je tedy obvyklý plat německého eh, úředníka, který plat pracuje na ministerstvu zahraničí a jak je to s platem evropského úředníka, který pracuje v téže oblasti To je samozřejmě srovnání, které eh, je potřeba ještě dále eh, řešit eh, podle toho, co jsem slyšel u té poslední, po, po té poslední reformě, to srovnání již daleka tak atraktivně nevypadá. Dále zde zazněl ten bod, že přistoupí také Chorvatsko. Myslím si, že bude téměř nemožné najít chorvatského tlumočníka. Platy, které my nabízíme, jsou ve srovnání s mezinárodními standardy pro tlumočníky slabé. Až o tom tedy budeme hlasovat, musíme mít jasno v tom, co ve skutečnosti také bude následovat. Pokud jde o volno a dovolené, je to poprvé, co v delegacích máme také e, národní zástupce evropské e, zástupce, tedy úředníky. A bylo by dobré, kdyby e, úředníci z členských států a evropští úředníci měli plus minus podobná pravidla. E, to je z mé strany pro tuto chvíli všechno. E, e, e, máme ještě pět minut tlumočení paní kolegyně Makovaj a potom na závěr paní Gresle. Prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, budu velmi stručná. Myslím, že musíme posílit ustanovení o střetu zájmu. Potřebujeme důrazná ustanovení proti konfliktu zájmu a také pro období po ukončení pracovního poměru souhlasím s co nedůslednější ochranou těch, kteří upozorní na případy porušování zákona. Musíme získat informace uvnitř institucí o protiprávnímu chování, pokud jde o cestování v business class. Skutečně si myslím, že je to velmi špatné a je to proti zdravému rozumu vidět v době krizi, že lidé cestují biznesem. A mluvím o poslancích, to je trošku jiná debata, ale tady mluvíme o úřednicích, takže plně podporuji tato ustanovení. Tedy o cestě nad 8 hodin. Já bych biznis z klas úplně. Jela jsem do Kišiněva v Moldavsku, cestoval jsem v ekonomii protože tak by to mělo být a všichni úředníci cestovali v biznesu. A to jsou dva lety Brusel, Vídeň, Vídeň, Kišiněv. Méně než dvě hodiny u každého letu. Takže komentář nakonec. My žádáme o naše, občan, naš, naše občany o to, aby přijali úsporná opatření. Nižší snížené platy či důchody a situace je velmi obtížná a současně neděláme nic pro to, abychom snížili vlastní výdaje. Musíme naše výdaje snížit a nemůžeme říkat lidem, musíte šetřit v těžkých dobách a sam, sami nic nedělat a dále lítat biznesem a nic neměnit. Dokonce i navyšovat rozpočet, jak vidím v řadě evropských institucí. Děkuji. Děkuji paní Makovej a na závěr má slovo paní zpravodajka. Děkuji. Já vím, že je to velice emocionální téma, ale prosím, nevyčítejte z toho něco, co tam napsáno není. Já jsem nehovořila o platech. Já jsem hovořila tedy nehovořila o platech v tom v smyslu, co v tom musí být obsaženo, tedy za tam musí být 10 tisíc neto a ještě nárok na to očkodňování těch předčasů. Já opravdu přeju mnoho štěstí těm, kteří toto chtějí vysvětlovat občanům. Takže já zúraznuju výše platů, to je něco, čeho se nedotýkám. A další věc. Ty nástupní platy jsou v některých oblastech příliš nízké a zde je možné něco udělat. Já jsem ale nepředložila pozměňovací návrh, protože je možné udělat eh, vstupní konkurs prostě do AD7 či od AD8, ale prostě tato možnost se nevyužívá a pak by byly ty nástupní platy v pořádku. Co se týká mm, těho příspěvku, eh, z toho důvodu, že úředník žije v zahraničí, 16%, tento příspěvek platí celou řadu před. Ale tato by spíš mělo být něco přechodného, ale tito úředníci jsou tady celý život, takže já si myslím, že tento příspěvek je správný v případě, že přijdou noví lidé do Bruselu. To je v pořádku, protože my si přejeme dostat ty nejlepší pracovníky. Co se týče tlumočníků, do chorvatštiny. Chci poukázat na to, že vzdělávací problémy na univerzitách teprve začínají. Ti tlumočníky právě vzděláváme, tedy nemáme tolik lidí na trhu, jak bychom jako instituce potřebovali. Tak to prostě je, ale během času se ta situace zlepší, pak budeme mít dost vzdělaných tlumočníků. Tento problém známe z dalších zemí, třeba Slovensko, tam byla naprosto stejná situace. Tedy nemám E, pocit, že by služební řád se měl zabývat tímto problémem, tedy dostupnosti tlumočníků. A k služebnímu řádu chci říct si toto. Varuji aby, předtím, abychom nečinili vůbec nic. Pokud nic neučiníme, tak předložíme euroskeptikům skvělý prostor pro příští volby do Evropského parlamentu. Já si myslím, že ty návrhy jsou velice umírněné e, Mrzí mě to, ale musím říci, že lidé z EPP se mi prostě vysmáli. Řekli, že by bývali očekávali něco úplně jiného. A pozor, měli bychom se dát pozor, abychom se nenechali zapojit do práce lobbystů. A lobbystů a snah je celá řada. O tom bych vám mohla vyprávět dlouhou dobu. Dostávám celou řadu e-mailů a snažím se mě kontaktovat lobbysty jiným způsobem. A nedoporučuji to jim popřát sluchu. Když ale vidím, jak nyní veřejná služba pracuje, tak si myslím, že tam je prostor pro to věci zlepšovat a že je třeba je zlepšovat. Jinak říkám, návrhy, které jsem předložila, jsou velice umírněné. Je návrh komise a je třeba se na ně podívat i z pohledu toho, jak se změnila veřejná služba v členských státech během posledních deseti let. A to nejenom v důsledku krize, ale i nezávisle na krizi. I to je třeba částečně zohlednit. Poslanci to většinou zohlednili. Já si myslím, že je opravdu správné, abychom to učinili i ve veřejné službě. A já svou úlohu, jakožto člověka, který působí ve víru pro rozpočtovou kontrolu, tak to chápu. Děkuji, tím jsme ukončili rozpravu o tomto důležitém bodu. Já ho ukončuji, uzavírám a tímto přerušuji naši schůzi. Zítra v 9 hodin ráno budeme pokračovat. A pokračovat budeme hlasováním. Děkuji. Yep.